Good morning, everybody. Dobré ráno, vážení kolegové, zahájíme zasedání našeho výboru. Buenos días. Dobrý den. Dobrý den vám všem. Začneme s dnešní schůzí. Eh, nejdříve schválíme pořad jednání, což je první bod. Nevím, zda někdo má něco do tohoto bodu, jestliže ne, budeme považovat pořad jednání za schválený. Výborně. Je tedy náš pořad jednání schválen. Dále tady máme zápis ze schůzí konané v předchozím termínu. Máte prosím k tomu nějakou poznámku, dotaz? Nikoli, přejdeme k dalšímu bodu, což eh, jsou sdělení předsedkyně. Pokud je o sdělení, chci vám říci, že zpráva o e, pracovnicích eh, v domácnosti v Evropské unii eh, se posouvá na jiný termín. Máme tady nový časový harmonogram. Eh, v říjnu posouzení zprávu, 13. listopadu budou pozněvací návrhy, 14. února schválení v, ve výboru a následně pak hlasování na plenárním zasedání. 24. a 25. září se na Islandu budou konat eh, další zkůze, eh, budeme eh, diskutovat se všemi frakcemi a nakonec jsme se rozhodli, že tato mise bude složena z deseti členů, osm plus předsednitkyně nebo předseda a pak z příslušné země. To jsou všechna sdělení předsedkyně, která jsem chtěla přednést. A nyní přejdeme ke čtvrtému bodu na našem pořadu jednání. To je rozprava o zprávě týkající se kariéry žen ve vědě a vysokém školství a e, takzvaného neviditelného stropu. Spravodajka paní Vozemberg dostává slovo a pak vyslechneme e, zástupce jednotlivých frakcí. Prosím, paní Vozemberg. Καλημέρα και από μένα. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι... Děkuji vám, paní předsedkyně. Vážení kolegové, musím říci, že jsem velice ráda a také jsem velice šťastná, že jsem se mohla zabývat tímto tématem v této zprávě. Během 30-leté praxe advokátky jsem se obzvláště často věnovala takovýmto tématům, což jsou kariéry žen, ženy, které mají určité ambice ve své profesi a které také mají velké schopnosti, ale které velmi často a v mnoha členských zemích nemohou usilovat o naplnění těchto cílů, proto že narážejí na nejrůznější stereotypy, um, překonané mentality a další překážky, které neumožňují těmto ženám eh, prosadit se. To jsou překážky, proti kterým bojujeme celý život. Jak vidíte sami, věnovali jsme se především jednomu aspektu a myslím, že se to podařilo. Uvidíme, až se o tom bude hlasovat, um, zda tomu tak skutečně je. Uh, soustředili jsme se na to, abychom zjistili, proč v roce 2015 se stále ještě hovoří o neviditelném stropu. To znamená o všech těch překážkách, které brání ženám uh, prosadit se v podnicích, ve, na vysokých školách, ve výzkumných uh, střediscích. Všude tam, kde Eh, by právě eh, ženy mohly vnést eh, velmi dobrý příspěvek z hlediska produktivity práce, výsledků a podobně. S pozněvacími návrhy se snažíme nezůstat pouze na teoretické úrovni, ale pokročit dál a navrhnout také konkrétní opatření. Nestačí totiž se jenom snažit mírnit takovéto překážky. Je třeba je odstranit všechny. Jistě, neodstraníme je za, ze dne na den, ale když si stanovíme určité pozitivní eh, směry, pozitivní orientace, tak nezávisle na tom, do jakých politických eh, frakcí patříme, můžeme se jistě stotožnit všechny eh, se těmito cíly. Kdybychom se s nimi nestotožňovali, tak bychom nezasedali v tomto výboru. Máme 114 pozměňovacích návrhů a již máme určité eh, kompromisy eh, v počtu deseti. Když eh, začleníme Eh, všechny tyto přidané hodnoty a když eh, je spojíme s těmi koncepcemi, které jsou tam již od začátku, myslím, že naplníme záměr této zprávy. Proč eh, Eh, jsou ženy na vysokých eh, funkcích, ale přitom nedostávají stejnou odměnu, stejný plat jako muži na stejných funkcích. Proč? Eh, to nebylo také zohledněno ve vnitrostátních legislativách. Jistě je tady princip subsidiarity, na ten nesmíme zapomínat. A bude tedy třeba se do těchto témat pustit také na úrovni členských států. Vezměme si sdělovací prostředky. Bylo by dobré, aby eh, také eh, v řadách mladých eh, byly tyto myšlenky propagovány, aby se odstraňovaly stereotypy, umožnit mladým ženám, aby se pustili do takové profesní dráhy, která odpovídá jejich ambicím. Dále Eh, tady navrhujeme určité negativní hlasování, což ovšem nemá za cíl kritiku. Přiráší to přece jen něco, ale myslím, že to se již trochu eh, odvrací od cíle eh, této zprávy. Například pozměňovací návrh, který posiluje uh, Eh, potřebu zajistit rovnost. Tady myslím, že už se trochu odkláníme od rovnosti v konkrétních oblastech, to je ve výzkumu, ve vědě a eh, při zohlednění eh, získání vyšších rozhodovacích míst. Na závěr bych ještě chtěla říci, že tady jsou tři ústní pozměňovací návrhy. Eh, ty eh, jsou od eh, stínových zpravodajů, tedy od stínového zpravodaje pane Sebastiana. A myslím, že tyto pozňovací návrhy můžeme přijmout. Na závěr svého vystoupení bych chtěla poděkovat z celého srdce Daniele Schenken a Suzan Chrušková. Já se omlouvám, že možná nevyslovuji správně jejich jména. Jejich přínos eh, i jejich eh, spoluúčast na formulování návrhu zprávy eh, byly velmi významné. Nebylo to pouze symbolické přispění projevili velkou solidaritu, velkou snahu o spolupráci. A můžeme říci, že je potěšením, že spolu s pravodajky se mm, uvažují stejným směrem, jinak by samozřejmě zpráva nebyla eh, harmonizovaná, provázaná. Děkuji vám za pozornost a těším se na diskusi. Děkuji, paní Vozenberg. A nyní dávám slovo stinovým zpravodajům jednotlivých eh, frakcí. Kdo se, prosím, hlásí jako první? Pan Sebastian. Muchas gracias. Děkuji a dobrý den. Já bych v první řadě chtěl poděkovat paní zpravodajce za ty chvály, které nám nasměrovala a za výtečnou zpráci na této tak důležité zprávě a navíc to, že bylo dosaženo konsenzu i přes e, všechny ty naše příspěvky na e, toto téma již e, v průběhu prvního zasedání to, k čím jsme přispěli, vlastně šlo také v té línii, abychom požádali o změnu, jak to popsala paní zpravodajka, aby se změnila ta perspektiva, co se týče rozdělení zodpovědností v rodině. Tedy eh, to, když ženy, například vědkyně, se střetávají s tím neviditelným stropem a pak zároveň doma na ně čeká veškerá ta domácí práce, péče o děti a vše to, co tedy připadá, že nám myslíme si, že toto je kliše, které je třeba změnit a proto je důležité, že jsme prostřednictvím našich pozměňovacích návrhů toto sem zapracovali. Také chci poděkovat paní zpravodajce, že přijala ty pozměňovací návrhy, které dorazily tak trochu později. Samozřejmě to mě vůbec neomlouvá, prostě jsem se zmýlil, špatně jsem si přečetl datum a slibuji, že už se to víckrát nestane. Takže chci říci, že obecně jsme spokojeni s tím obecným výsledkem a my Myslíme si, že s přispěním každé skupiny s těmi nuancemi to můžeme ještě vycizelovat a všichni tedy teď si vyhrneme rukávy a pustíme se do práce, aby se tedy ten text eh, dostal i všem těm příslušným institucím v definitivní podobě. Děkuji, Sebastiane. A nyní paní Dančila. Na președintă, în primul rând o felicit pe colega noastră. Děkuji vám mnohokrát, paní předsedkyně. Chtěla bych poblahopřát paní Vozenberg k této zprávě a děkuji za dobrou spolupráci. Zpětně za toto, myslím, byla velice dobrá prezentace a jednalo se o velice dobré vyřešení těchto problémů i ve vědecké oblasti týkající se žen. Doplnila bych jen jednu věc. Lze konstatovat při přeskoumání pozměňovacích návrhů, že by eh, bylo mohlo být navrženo eh, lépe spolupracovat vědeckému sektoru a malým a středním podnikům. Usnadnilo by to oběma těmto subjektům práci. Co se týká žen, zejména ve vědeckých oblastech by to bylo zejména patřičné. Já jsem předložila eh, jeden pozměňovací návrh, který paní zpravodajka přijala a za to jí děkuji. Konkrétně šlo o zavedení takové ceny pro vědkyně, kterou by udělovaly místní orgány za význačné úspěchy ve vědecké oblasti. Byla by to samozřejmě zároveň cena, která by se zasazovala o rovnoměrné odměňování mužů a žen. Kolegyně k tomuto textu řekla již vše, tedy děkuji za spolupráci. Děkuji, paní Dančile. A nyní paní Milner. Uh, thank you very much, uh, chair. Děkuji mnohokrát, uh, paní předsedkyně. Děkuji paní zpravodajce Eh, otázka žen ve vědě není otázka jednoduchá, je to otázka velice složitá. Například negativní dopad genderových stereotypů, to je něco, na co i v tomto kontextu poměrně často narážíme. Nicméně ráda bych zdůraznila jeden aspekt této zprávy v duchu konstruktivního komentáře, abych tak řekla. Myslím si, že vzhledem k tomu, že zde máme hlasovací seznam, kde jsou kompromisní návrhy, ale i návrhy, které se neúplně týkají tématu zprávy. Jsem přesvědčena, že chceme-li být konsistentní v rámci práce jako výbor FAM, naše práce už je tak dost složitá, měli bychom si dát pozor, aby naše usnesení do pléna bylo co nejstručnější a co nejcílenější. Děkuji. Děkuji a na závěr těchto příspěvků paní Gerling. Thank you. I'd also like to... Děkuji vám. I já se připojuji k díkům paní zpravodajce. Když jsme s touto zprávou začínali, eh, tedy je to zpráva o skleněných stropech, mnoho lidí si možná myslelo, že ten skleněný strop je ta finální, ta koncová bariéra, která už, nelze, která už nejde prorazit, ale my jsme zjistili, že ty skleněné stropy jsou na každém kroku a jakýkoliv postup je skutečně velice obtížný. V oblasti vědy a inženýrství jsou eh, určité milníky, kdy ženy potřebují naši pomoc. Otázka je, jakým způsobem ta pomoc má vypadat a z čeho má se stávat, protože ve finále potřebujeme změnu chování a změnu očekávání, podobně jako změny v nařízeních. Velice často takováto pravidla nás určitým způsobem svazují Jinými slovy je potřeba najít způsob, jak se osvobodit, aby každá žena, každá vědkyně mohla následovat své ambice. Před několika týdny jsem se účastnila eh, jedné svatby, byly to dvě dívky, 28 leté, obě právě dostaly PhD, obě um, s, eh, jak si působí v oblasti um, leteckého inženýrství, takže obě jsou poměrně chytré, asi vědí, co dělají. A já jsem tam seděla a říkala jsem si, kde asi ty dívky budou za 10 nebo 15 let. Která z nich na tom bude kariérně lépe, chcete-li, která z nich bude dělat cenější práci. A nevěstě jsem říkala, možná toto není úplně patřičné říkat vám to ve váš svatební den, ale ráda bych od vás slyšela, jak na tom budete v budoucnu, protože mě skutečně zajímá, jak jejich kariéry budou vypadat. Takže eh, kvalifikované ženy máme. Máme eh, ženy velice zapálené pro věc, ale nějakým způsobem se to vždycky nějak pokazí. A vždy, když vypracováváme takovéto zprávy, musíme se zaměřit na naše členské státy. Například u nás je to skutečně strašné. Jenom 7% všech inženýrů jsou ženy. Byť 46% eh, celé populace pracovníků jsou ženy. Takže téměř polovina pracovních sil jsou ženy, ale jenom 7% eh, žen je v této oblasti. Takže to je něco, na čem musí má vláda jednoznačně eh, zapracovat a já to s nimi budu ještě probírat. Takže v rámci boje s těmito eh, dovednostními propastmi v Evropě musíme více prosazovat ženy v těch oblastech, které jsou tradičně vnímány jako čistě muž, mužské. A doufám, že i v této oblasti najdeme patřičnou podporu. Má frakce, s radostí vám říkám, tuto zprávu každopádně podpoří. Je zde pár oblastí, kde máme určité problémy. Eh, nejsem si jistá, zda Istanbulská umluva tady k tomu přidává nějakou hodnotu. Uh, souhlasila bych s kolegyní, že eh, když chceme být zaměřeni na jednu konkrétní věc, neměli bychom od tématu odbíhat. Eh, také pamatuji na vytváření společných pokynů pro univerzity. Eh, nevím, jestli se komise v tomto účastní a jestli se v tom má účastnit. Možná bychom měli spíše podporovat členské státy v této oblasti. Nerada bych aby vznikl nějaký Evropský fond komise pro penze eh, výzkumníků a takové ty věci, ale obecně za to má skupina tento návrh podpoří. Děkuji. A nyní na závěr má slovo paní Kozlovská. Děkuji, paní předsedající. Šanovní państwo, já tež chtěla by... Děkuji, paní předsedkyně, vážení kolegové. Také já bych ráda na úvod chtěla poděkovat paní zpravodajce ano, je politování hodné, že v 21. století se stále ještě střetáváme s těmito neviditelnými stropy, které se navíc objevují ve všech odvětvích, ve vědě, v podnicích, ve sportu, dokonce i v evropských institucích existují tyto neviditelné stropy. Já si pamatuju, jak před několika lety ještě v Polsku jsem zmiňovala právě to téma neviditelných stropů ve vědě, Vyslechla jsem si určité případy, a, eh, a eh, konkrétně z Polského výboru pro vědy. Sešla jsem se s jejich zástupci, kde a, eh, jsou vlastně združeni ti nejvýznamnější polští vědci. No a v rámci tohoto výboru jsou různé oblasti inženýrství, věda a v podstatě jsou tam zastoupeni víceméně jen sami muži. Žen je tam málo, i přesto, že na univerzitách se střetáváte s celou řadou žen, které mají i doktoráty, ale poté, co získají tyto vysoké tituly, tak pouze nějakých 20% žen zastává vysoké posty, což rozhodně není proporční. V tom vědeckém výboru bylo zastoupeno pouze čtyř, byly zastoupeny pouze 4% žen, takže je na čase se zamyslet nad určitou proporcionalitou a také si odpovědět na otázku, proč jsou tedy vědci tak nějak víc zastoupeni, tedy muži více než ženy. Uh, v Polsku už jsme před dlouhou dobou zapracovali do pracovního kodexu určitá pravidla a to, aby tam neexistovala diskriminace na základě pohlaví. Nicméně to rozhodně neodstranilo ta prázdná místa, ty probléma s proporcionalitou. V podstatě je nutné vyřešit otázku e, změny kulturního myšlení. Ono změnit se to může, nicméně nenastane to ze dne na den. V podstatě k tomu dojde pouze postupně. A abychom zajistili tu vysokou úroveň rovnosti, proto je zapotřebí, aby v podstatě, nebo toto je takový nezbytný předpoklad, aby se dobře rozvíjela i naše civilizace. Tady nejde jenom o změny legislativní nebo změny v mentalitě lidí. Musí to být taková komplexní změna. Já mám také zkušenost práce v polském parlamentu, pracovala jsem tam v pracovním výboru a pamatuji si, jaké to tehdy bylo. Zaznamenali jsme samozřejmě podstatný nedostatek žen. Uh, na pracovním trhu v těch vysokých funkcích a přemýšleli jsme nad zaváděním kvót, nicméně mnozí se pak ozvali, že ženy nemohou zastávat často stejná místa jako muži. Tam v té debatě bylo jasné, že to byly hodně protichudné eh, názory, že ty názory jsou hodně mizogenní a že tyto názory přetrvávají i nadále. Prostě takové povědomí, o té rovnosti tam ještě neexistuje a to se určitě neprovede jenom změnou legislativy, spíše si to vyžaduje opravdovou změnu myšlení a při každém projednávání každé další zprávě třeba toto neustále, neustále zmiňovat. Děkuji, říká paní předsedající. Eh, zda, a ještě paní zpravodajka chce nějak zhrnout tuto rozpravu, prosím, máte slovo. Ano, a já bych, eh, paní předsedající, chtěla ještě uh, doplnit několik věcí. V první řadě ale chci poděkovat všem eh, stínovým zpravodajům za vykonanou práci a na závěr bych chtěla říci, že ano, souhlasím, myslím si, že všichni a všechny tady souhlasíme s tím, co řekla paní Kozlovská na závěr. Ten problém, s kterým se střetáváme, je následující. Ano, v členských státech samozřejmě eh, lidé jsou rozlišní, mají odlišné názory, eh, celková charakteristika populace je odlišná, nicméně vůči tady tomuto fenoménu vidíme, že jsou tu určité styčné body, prostě se trvávají takové ty názory z minulosti a to způsobuje, že nám bariéry v tom postupu. My, pokud si toto uvědomíme, tak můžeme něčeho dosáhnout, můžeme něco změnit a to na dvou frontách, jak v rodině, tak prostřednictvím vzdělávání. Myslím si, že pokud tedy se chopíme tohoto problému na obou těchto frontách, tak můžeme dosáhnout opravdových změn protože tímto vyřešíme ty překážky, které jsou právě popsány v této zprávě. A navíc dojde také ke změně, co se týče cílů, které si sami ženy stanovují. Ženy si často nechtějí stanovovat ambicioznější cíle, protože si prostě myslí, že tak daleko nikdy ani nedojdou. Takže krůček za krůčkem musíme měnit mentalitu, ale takovým, řekněme, konstantním způsobem. Samozřejmě, že se nám nepodaří změnit mentalitu jenom nějakým legislativním textem. Prostě musíme zapracovat v nejrůznějších oblastech na mnohých úrovních. Takže doufám, že z tohoto důvodu tato zpráva bude přínosná. Ano, a ještě zopakuji hlasování proběhne na závěr eh, dnešního hlasování po těch eh, zprávách. A nyní tu máme další bod našeho pořadu jednání a tím je souhrný rozpočet Evropské unie na rok 2016. Navrhovatelkou je paní Matera. Ta dnes se nemůže zúčastnit, takže ji zastupuje paní Petr. Hvala lijepo gospođo e, predsjednice, drage kolegice i kolege. E, ja ću danas e, govoriti umjesto gospođe Matere. Děkuji, paní předsedkyně. Já se tedy ujímám slova jménem zpravodajky, která se velmi omlouvá, že nemohla se dostavit. Spravodajka se tedy zabývá rozpočtovým rokem 2016. Je to zpráva, která bude zaslána rozpočtovému výboru. Paní zpravodajka byla velmi ráda, že zpracovává toto téma, protože si uvědomuje, že je velice důležité, aby všechny priority našeho rozpočtu byly začleněny do, společného, do společné zprávy. Vzhledem k tomu, že existují nerovnosti mezi pohlavími v Evropské unii, paní Matera se domnívá, že je velice důležité zopakovat, že rovné šance musí být nedílnou součástí všech politik Evropské unie. Analýza rovnosti pohlaví a rozpočet věnovaný eh, rovnosti pohlaví musí být prioritou a musí být eh, začleněny do všech aspektů. Spravodajka se soustředuje na čtyři hlavní body. Za prvé, nutnost věnovat zdroje na posílení postavení žen ve vědě, ve školství a vůbec na trhu práce. Za druhé, vytvořit podmínky pro financování žen podnikatelek, tedy podnikatelských záměrů žen. Tady je velmi důležité zachovat program DAFNE, který právě zajišťuje eh, také podporu ženám, které jsou obětí násilí. Finanční prostředky by měly být věnovány Evropskému institutu pro rovnost pohlaví a také Evropskému centru eh, pro monitorování eh, násilí páchaného na ženách. Paní Matera děkuje všem kolegům a kolegyním za spolupráci. A pokud máte nějaké dotazy a náměty, paní Matera vás prosí, abyste se obrátili na její kancelář, její asistentky či eh, na ní samotnou. Okay. Děkuji, děkuji mnohokrát. Kdo se prosím ujme slova? Pan Sebastián. Děkuji vám. Já bych chtěla vyjádřit, chtěl bych vyjádřit názor paní Moniky Jemanan, která se věnuje eh, tomuto tématu a nemůže se dnes zúčastnit naší schůze. Je tady jeden pozměňovací návrh. Nás totiž eh, trápí eh, námět ze strany rady snížit objem peněz věnovaných na boj proti diskriminaci ano, jistě je krize, kterou prodě, procházejí eh, prakticky všechny země Evropské unie, ale to je možná důvod, proč by se ještě více mělo věnovat a takovéto politiky, protože právě ženy jsou největšími oběťmi krize. Eh, naše kolegyně tedy především ve svém pozměňovacím návrhu chce požadovat, eh, aby se v rozpočtu Evropské unie systematicky uplatňovala eh, otázka rovnosti pohlaví. Je to velice důležitý nástroj eh, nejen eh, pro zajištění rovnosti mezi pohlavími, ale také pro boj proti krizi, která obzvláště a specificky dopadá na ženy. To je tedy náš přínos a doufáme, že bude přijat. Děkuji. Děkuji vám, pane Sebastiáne, a teď eh, přejdeme k další rozpravě podle našeho programu. Je to eh, zpráva Evropský semestr. Zpravodaj. Takže pan zpravodaj Urtasun eh, dorazí za chvíli a byli jsme požádáni, abychom změnili pořadí probíraných zpráv. Eh, pana, paní Hannibal tady je a není tedy problém přejít eh, nejdříve k tomuto bodu. To je stanovisko pro výbor Libe a týká se situace ve Středomoří a potřeby uceleného přístupu EU k migraci. Prosím, paní Honibol má slovo. Thank you, chair. <coughs> me. Thank, thank you, chair, and thank you for this opportunity. Děkuji vám, paní předsedkyně. Ehm, díky za příležitost vyjádřit se k mému stanovisku toto je v podstatě první výměna názorů a tím pádem zatím nemáme nic sepsaného, kromě mého stanoviska. Já jsem jej sepsala, eh, aniž bych věděla, nebo vím jen matně, co bude psát na toto téma výbor Libe. Tím pádem bych ráda zdůraznila, co si myslím, že jsou hlavní aspekty e, týkající se situace žen a dívek ve Středomoří a zejména těch, kteří e, žádají o azyl. Všichni víme, jak strašná jejich situace je a nemusím to asi nijak detailně rozvádět, ale zjišťujeme, že eh, toto je skutečně přes všechno utrpení největší vlna migrantů od druhé světové války. To nám, myslím, dá ehm, nějakou představu o tom, s čím tady máme co dočinění. Potřebujeme dlouhodobou reakční, eh, dlouhodobý reakční plán. Je to samozřejmě krize, to musíme řešit, ale musíme se zaměřit na to, jak se pak bude dále rozvíjet a co my v EU a zejména my jako výbor pro práva žen můžeme udělat, abychom zajistili, že bude zohledněna pozice žen a dívek, protože momentálně zohledňována není. Zatím se zdá, že e, tyto otázky se řeší bez jakéhokoliv genderového rozměru a myslím si, že náš výbor Eh, k této situaci musí přistoupit z hlediska žen a dívek, protože oni trpí pravděpodobně víc než všichni ostatní uprchlíci, pokud je to vůbec možné v této situaci a samozřejmě dochází i k velkým rozdílům eh, v rámci EU v tom, jakým způsobem se členské státy staví k žadatelům o azyl a k politice azylu jako takové. A to je, myslím, něco, co musíme také řešit, aby došlo k vytvoření spravedlnosti a rovnosti v přístupu k migrantským a uprchlickým otázkám, zejména těch, kteří přicházejí z Blízkého východu přes Středozemní moře. Celý ten způsob, jak se ta krize odvíjí, ehm, dává vzniknout jaksi krizovým bodům, kde ehm, situace zranitelných skupin, zejména zranitelných žen a dívek, je ještě horší. Myslím si, že v tomto skutečně hrajeme klíčovou roli a když dovolíte, velmi stručně bych proběhla ty hlavní oblasti, na které se zaměříme. Za prvé, sexuální násilí. Jedna z klíčových otázek, kterou ve stanovisku řeším, je otázka násilí, zejména sexuálního násilí. Ehm, žadatelky o azyl a neohlášené migrantky jsou vůči tomuto zejména zranitelné, jsou velice často samotné, oddělené od zbytku rodiny. Já jsem si četla skutečně hrůzostrašné zprávy o ženách a mladých dívkách, které utíkají před válkou a dostávají se do spirály odporného násilí na cestě pryč od války. Je to zejména problém v transitních zemích, jako je Maroko nebo Líbie. Je potřeba zajistit, aby všichni, eh, kteří se na eh, této otázce podílejí, byli vyškoleni Ehm, na práci se ženami, které prošly takovýmto traumatem. Existují důkazy sebrané nevládními organizacemi, je, e, že mnoho žen je dlouhodobě postiženo v důsledku takovéhoto sexuálního násilí, což e, už v tak hrozné situaci útěku před násilím e, je ještě horší. A je potřeba to naléhavě řešit. Pak je zde otázka přijímajících zařízení. Eh, v jedné nedávné zprávě eh, britské charity Women for Refugee Workers eh, bylo zjištěno, že více než polovina přeživších žen mučení a znásilnění páchá sebevraždu. A to zejména v zařízeních na zachycování uprchlíků. A tím pádem jasně vidíme, že je potřeba konkrétní situaci konkrétních eh, žadatelek o azyl zvážit. Nejde jenom o to, co ženy zažívají v tu danou chvíli, ale jde o to i, co zažili předtím, než přišli do toho příslušného zařízení. Pak se samozřejmě setkají eh, s těmi podmínkami, které jsou takové, jaké jsou, musí se vypořádat s administrativou, ale prošli si výrazným utrpením. Proto je potřeba zohlednit i eh, tuto jejich osobní historii, aby ty ženy vůbec nezvažovaly eh, možnost sebevraždy. Obchod s lidmi a pašování lidí, to je také velice důležité téma, velice vážné téma, co se týká situace ve Středomoří. Víme, že situace ve Středomoří je úzce svázána s problematikou pašování lidí a mnozí z těch, kteří riskují své životy na moři, tak činí v rukou kriminálních gengů. To je dobře zdokumentováno a uvědomujeme si, že to tak je. Ačkoliv existují důkazy, že obchodníci s lidmi zneužívají tuto situaci také, myslím si, že je potřeba rozlišovat mezi pašováním a obchodem s lidmi. Jsou to právně i prakticky vzato dva rozdílné činy. Obchod s lidmi je zásah do základních práv a je to trestný čin páchaný na tom člověku, ale pašování je trestný čin páchaný na státu. Samozřejmě nehádáme se tu o kozí chlup, spíš jde o náš přístup a jakým způsobem budeme řádně nakládat s konkrétními otázkami. A myslím si, že celá ta otázka obchodu s lidmi a pašování lidí je velice důležitou otázkou, kterou musíme začít naléhavěji řešit. Myslím si, že napříč EU poměrně dobře bojujeme s pašováním, eh, pardon, s obchodem s lidmi, ale tato situace se ve Středomoří vyostřuje a je potřeba navýšit aktivitu v této oblasti. Na závěr bych ráda řekla, že toto je skutečně velice důležitá otázka, kterou zde řešíme a jsem ráda, nebo ne ráda, ale myslím si, že je dobře, že i my jako výbor FEM eh, toto stanovisko vypracováváme. Je to, myslím, něco, co bychom měli sledovat i dál do budoucna. Doufám, že až budeme mít k dispozici zprávu Libe, se nám podaří zajistit, aby i toto stanovisko do té zprávy bylo zahrnuto a hrálo v ní prominentní roli. Nechtěla bych jen navrhnout, abychom dále monitorovali situaci a dále mluvili o těchto tématech a o tom, jakým způsobem se nakládá se ženami a dívky a o tom všem utrpení, kterým procházejí. O tom je potřeba nadále mluvit. Děkuji, paní Hannibal. A nyní má slovo paní Milner. Děkuji. Já bych chtěla opravdu velice upřímně poděkovat paní Hannibal eh, za stanovisko, které vypracovala. To téma je velice důležité a je důležité uznat také tu genderovou dimenzi v rámci migračního fenoménu a uznat také, že se na strukturální záležitosti migrační toky a v rámci nich ženy čely opravdu specifickým situacím které se liší od té situace mužů. Myslím si, že situace migrantů tady byla tou zprávou velice dobře popsána, zejména tedy žen. Takže co musíme vyřešit? Změnit ty stereotypy ohledně žen migrantek, také brát v potaz tu genderovou dimenzi, když se zabýváme žádostmi o azyl. No a za třetí poté tedy vyřešit otázku, kdy má začít ta fáze integrace. Musíme si uvědomit, že ženy, které jsou vysoce kvalifikované, jak už, tak to migrantky, pokud se dostanou sem, tak potom se věnují opravdu nízkokvalifikovaným druhům práce. Takže bych byla ráda, kdyby tyto naše návrhy prošly. Děkuji. Děkuji. A nyní paní Kozlovská. Eh, Madame Chair, uh, I will speak in Paní předsedající, já bych chtěla pohovořit jménem paní Koraca Bild, která je stínovou zpravodajkou za EPP, takže bych chtěla přečíst ten text, který připravila. Vítám stanovisko paní Hannibal týkající se situace ve Středomoří a potřeby uceleného přístupu EU k migraci. Jsou tu e, výzvy, které musí čelit ženy migrantky, zejména tedy násilí protože ženy migrantky jsou často podrobeny násilí, konkrétně sexuálnímu násilí v průběhu jejich textů cesty, takže bych byla ráda, kdyby se věnoval speciální pozornost těhotným ženám a dětem. Jakožto zpravodajka za EPP předložím několik návrhů. Uh, které by měly připojit některé důležité aspekty do tohoto stanoviska, například takový komplexnější přístup, přístup proti pašování a obchodování s lidskými bytostmi, jejichž obětmi jsou často ženy a dívky. Také bych tam ráda zapracovala odkaz na e, nedoprovázené nezletilé, které často se stávají obětmi zneužívání a vykořišťování. Um, celá řada těchto dětí, které migrují, se zapojí do těch migračních skupin, tak eh, zmizí a ve velké většině případů nikdy nejsou nalezeni. To je důležité zejména v případě dívek, protože ty jsou ohroženy následně rizikem toho, že budou vykořišťovány a vedeny k prostituci. Dále je důležité také bojovat proti těmto pašerákům a obchodníkům. A navíc by bylo důležité sem zapracovat konkrétní odkaz na směrnici oběti eh, žen a obětem těchto trestných činů, také na Istanbulskou úmluvu. A na závěr si myslím, že by bylo důležité zapracovat tu dimenzi žen v rámci konfliktu, vzhledem k tomu, že většina těchto žadatelů o azyl právě prchá před nějakým konfliktem, takže je důležité zapracovat do stanoviska i tuto dimenzi. A ještě jednou děkuji paní zpravodajce za její práci a těším se na nadcházející spolupráci s ní i s dalšími stínovými zpravodaji. Děkuji. A já děkuji vám. A pokud se nikdo další nehlásí, tak na závěr rozpravy se opět obracím na paní zpravodajku, paní Hanebo. Uh, uh, děkuji paní předsedkyně a děkuji oběma stínovým zpravodajkám za příspěvky samozřejmě. Toto je jedno z takových těch témat, kdy celý výbor bude spolupracovat a Doufám, že tak budeme pracovat i nadále. Souhlasím se vším, co jste řekli, s těmi dodatečnými body. Myslím si, že o té věci přemýšlíme úplně stejně, takže jsem přesvědčen, že nebude problém se posunout eh, dále. Je důležité, aby jednal celý náš výbor společně, abychom skutečně začali věci měnit. Muchas gracias, señor Honeyball. Děkuji, paní Hannibal. A ještě před samotným hlasováním, které by mělo proběhnout v 10.15, nám zbývá rozprava ke zprávě týkající se evropského semestru. Zdá se, že pan Urtasun by měl dorazit, ale jak se zdá, takže za něj pohovoří pan Sebastian. Děkuji, abych jménem kolegy Ernesta Urtasun, který je zablokován někdy na cestě v Bruselu a představil bych za něj tedy tuto jeho zprávu. Hlavní myšlenkou práce kterou vykonal, je v podstatě vyžadovat, aby se ta genderová perspektiva zapracovala také do toho pilíře a evropské politiky pro koordinaci hospodářských politik. Tu práci rozdělil na takové dva směry. V první řadě je to ta kritická část a v druhé části žádá o zhodnocení výsledků té uh, politiky evropského semestru, prostřednictvím kterých bychom to, to mohli tedy zhodnotit, jaký to má dopad na genderovou otázku v EU. K té kritické části tady bohužel musíme eh, vyjádřit eh, to, že v rámci strategie Evropa 2020 se nezapracovala ta genderová dimenze a to by mělo být tady poměrně jasné a mělo by se vyžadovat, aby se toto zapracoval. No a pak eh, tedy k těm jednotlivým doporučením pro jednotlivé země. Mělo by to být doporučení, aby se tedy navýšila genderová rovnost, protože eh, toto ještě jaksi v těchto politikách chybí. Takže vyžadujeme tedy, aby komise toto objasnila a aby se tyto nedostatky objasnily. A pak, co se týče zhodnocení, tak eh, na závěr tady se žádá, aby země byly povinny předkládat ty údaje eh, odděleně podle jednotlivé, eh, jednotlivá pohlaví, abychom věděli například, jaký to má dopad v té ekonomické oblasti na ženy, protože pokud to nebude rozdělení, podle pohlaví, tak prostě ty údaje, jak si pro nás nejsou velice objektivní. Uh, a také si přejeme, aby to byly jasné ukazatele, když zhodnocujeme výsledky politiky evropského semestru, abychom věděli, zda opravdu, jak si kráčíme správným směrem a zda ten rozkol v právech mezi muži a ženami se snižuje, nebo naopak se navyšuje či zachovává stejný, abychom věděli, zda tedy opravdu je to zase neúspěch v rámci těch politik evropského semestru. Takže to je takový souhrn. Co se týče této zprávy, nyní je text k dispozici skupinám, aby k něj přispěli, aby jej doplnili a hlavně myslím si, že jakožto výbor bychom měli vyjádřit naprosto jasně toto, že pokud to není nějaká vůle do toho evropského semestru zaplnit, zapojit také ty genderové otázky, tak to jaksi není kompletní. Děkuji, pane Sebastian. Myslím si, že u této příležitosti je opravdu důležité, aby eh, opravdu tento eh, náš výbor vypracoval stanovisko ohledně tohoto tématu, protože samozřejmě parlament často hovoří o evropském semestru, poměrně často, ale i co se týče těch jednotlivých doporučení pro jednotlivé země, tam často neberou v potaz nebo vůbec nezvažují, že genderová otázka by tam měla být opakovaně zapracovávána to si myslím bylo něco, na co zapomněli a není to ani ostatně odůvodnitelné. Proto tedy děkuji, že tady vznikla tady ta iniciativa, aby se vypracovalo stanovisko k této věci a doufejme, že tady ten příslušný výbor vezme v potaz tyto naše názory. No a nyní zahájíme rozpravu na dané téma. A popravdě řečeno, už eh, tady vnímám, že se blíží to datum, kdy přerušíme naši práci před létem, takže tu panuje asi zřejmá únava. A ta se jaksi projevila i v aktivní účasti tady na této debaty. Nicméně to neznamená, že by tato, toto stanovisko bylo nějak méně důležité. Paní Kozlovská. Děkuji, paní předsedkyně. Ano, poté, co pohovořil kolega, já bych chtěla opět hovořit jménem kolegyně za EPP, která je stínovou zpravodajkou. Takže v první řadě poděkovat kolegovi za vypracování stanoviska. Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik eh, tedy hovoří o tom, jak by se měly plnit ty evropské politiky. Měli bychom tu tedy tak nějak adaptovat, uspůsobit ty politiky členských států tak, aby se tam eh, tím splnili určité podmínky. To znamená, aby eh, v rámci toho evropského semestru byly obsaženy také určité sociální faktory, jako například ukazatele týkající se zaměstnanosti v Evropské unii. Toto bude jaksi umožněno pouze, pokud tam bude pro, pravdové propojení mezi nejrůznějšími politikami a pokud se bude zabývat i zapojením žen na pracovní trh a rovnosti mezi muži a ženami při vykonávání evropského semestru, zejména co se týče tedy zaměstnanosti a řešení problémů v zaměstnanosti, jako například otázka reform takže myslím si, že prostřednictvím předložených pozměňovacích návrhů můžeme tedy přispět k tomu, aby se otázka rovnosti hodně zlepšila. E, děkuji, paní Kozlovská. A protože se nikdo další nehlásí o slovo a pan Urtasun dorazil, a máme ještě 10 minut e, až do začátku hlasování, dávám slovo panu Urtasunovi, aby doplnil to, co tady e, zaznělo, i když samozřejmě pan Sebastian to všechno vysvětlil dobře. No, to už možná bude i trošku složitější, ale já se chci především omluvit, protože byla velice intenzivní e, doprava e, v ulicích Bruselu. Já myslím, že se snažíme soustředit na, zejména ty otázky, které nám připadají velice důležité, zásadně důležité, důležité v celém tom cyklu eh, evropského semestru. Myslím si, že tady je především důležité zdůraznit, že jsou tady specifické, eh, specifická doporučení pro jednotlivé země a také otázka dopadu na genderové otázky. Eh, ve stanovisku říkáme, že bychom chtěli, aby příslušný výbor zohlednil ty body, které nám připadají důležité, to je včetně celé série reform, které, se, které zapadají do toho tohoto evropského eh, semestra. V bodě čtyři, eh, jak víte, ta probíhá velice důležitá diskuse v eh, postupu eh, makroekonomických hodnocení a sociálních eh, aspektů, tak jak to zpracovává paní Tyson. Ano, my si myslíme, že tady je třeba začlenit sociální aspekty a sociální ukazatele. To říkáme, že genderové aspekty těchto sociálních ukazatelů jsou velmi důležité. A pak je tady ještě na závěr jedna úvaha, která se týká dopadu, eh, který bude mít eh, investiční plán, Junckerův plán. Chtěli bychom, aby eh, v tomto plánu se také realizovaly některé aspekty, které mají přímý dopad na rovnost mezi pohlavími. Čili tento osavec nám připadá také velmi důležitý. No možná opakuji to, co už řekl mým jménem tady pan kolega, ale myslím, že není špatné je i zopakovat. Velice důležité je říci, že tento pátek je termín pro eh, pozněvací návrhy, to znamená, že je tady velice málo času. Eh, těšíme se na další příspěvky a na další diskusy. Děkuji. Děkuji, pane Urtasane. Eh, pokud jde o ten poslední odkaz, já právě chci ohlásit časový harmonogram eh, tohoto, této zprávy a také u zprávy paní Hanebol. Pozněvací návrhy pro tuto zprávu, Evropský semestr 17. 7. Eh, hlasování ve výbor v září, 15. září hlasování ve výboru EKON 13. října a hlasování na plenárním zasedání v říjnu. Pokud jde o paní Hanebol, situace situace ve Středomoří, tak ehm, tady je 8. září eh, pro pozměňovací návrhy 15. října hlasování ve výboru FAM, 16. listopadu hlasování ve výboru LIBE a v prosinci hlasování na plenárním zasedání. A tím jsme ukončili rozpravy. Zbývá nám pět minut, uděláme si eh, malou přestávku malou přestávku jenom na pět minut, protože v 10.15 začínáme eh, hlasovat a možná, že někteří přijdou právě až na hlasování. Dear colleagues, we will start with the vote. Vážení kolegové, začneme hlasovat. Comenzamos con los votos. Eh, espero... Začneme s hlasováním. Doufám, že všichni máte hlasovací lístek. Všichni to máte, doufám, po ruce, kde bychom tu museli některá hlasování ověřovat. A začneme hlasovat o zprávě paní Vozenberg, o které jsme vedli zajímavou rozpravu před chviličkou. Jde o kariéru žen ve vědě a vysokém školství a o neviditelný strop. Začínáme tedy s hlasováním. Návrh 40 pro, Proti? Zdrželi se? Ověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Je to přijato. 41 pro, proti, zdrželi se schváleno. 42 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 43 pro, proti, zdrželi se. Myslím, že je to schváleno, ale ověříme si to. 43. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Ano, přijato stejnou většinou. 44 pro, proti, zdrželi se, přijato. 45 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 1 pro, proti, zdrželi se, schválený kompromis 1. Návrh 50 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 51 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 52 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 53 ve dvou částech. První část pro, proti, zdrželi se, schváleno. Druhá část pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 54 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 55 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 56 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 57 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 58 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 60 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 61 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 62 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 64 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 65 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 66 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 67 ve dvou částech, první část pro, proti, zdrželi se, schváleno. Druhá část pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 68 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Eh, Upozorňují mě, že jsem zapomněla dát hlasovat o čísle 63, návrh 63. Hlasujeme tedy o návrhu 63 pro, proti, zdrželi se, schváleno. A teď už se zase vracíme na 68 pro, proti. A už jsme to hlasovali, dobrá. Takže 69. Pro, proti, zdrželi se, schváleno. 70 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Toto je ústní pozměňovací návrh od pana Sebastiana. Prosím nebo z jistě znáte tento návrh? Máte ten návrh všichni, znáte ho? Budeme tedy rovnou hlasovat o ústním pozněvacím návrhu pana Sebastia Pro. Proti? Zdrželi se? Schváleno. 71 ve dvou částech. První část pro, proti, zdrželi se, schváleno. Druhá část pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 72 pro, proti, zdrželi se. Tady toto si ověříme. Návrh 72, zahajuje hlasování. Končím hlasování. A je to schváleno. 73 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 74 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 75 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 76 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 77 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 78 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 78. Já jsem řekla 78. Neřekla jsem 78? No, může se to stát. Uh, nevím, už se teď nejsem jistá. Takže 78, 78 pro, Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 79 pro. Proti? Zdrželi se? Schváleno. 80 pro. Proti? Zdrželi se? Schváleno. 81 pro. Proti? Zdrželi se? Schváleno. 82 pro. Proti?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 proti, zdrželi se schváleno. Kompromis 3 pro, proti, zdrželi se schváleno. 97, to už bylo staženo. 98 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 99 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Návrh 100 pro, proti, zdrželi se schváleno. 101 pro, proti, zdrželi se schváleno. 103 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 104 pro, proti, zdrželi se schváleno. 105 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 106 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 107 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Ústní návrh pana Sebastia číslo 3 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 108 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 109 pro, proti, zdrželi se schváleno. 110 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 111 pro, proti, zdrželi se schváleno. 112 pro, proti, zdrželi se schváleno. 114. 113, pardon. 113 pro, proti. Zdrželi se schváleno. 114 pro, proti. Zdrželi se schváleno. Není číslo čtyři ve dvou částech. První část pro, proti. Zdrželi se schváleno. Druhá část pro, Proti? Zdrželi se? To mi není jasné, tak to ověříme. Druhou část návrhu 4 zahajuji hlasování. Končíme hlasování. Schváleno. Návrh 5 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Návrh 6 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 7 pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis 4 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 5 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Návrh 11 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 13 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 6 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 21 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 22 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Kompromis 7 pro, proti, zdrželi se schváleno. 24 pro, proti, zdrželi se schváleno. 25 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Ústní návrh 1 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 8 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 9 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Návrh 30 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 33 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 10 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 35 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 1 pro, proti, zdrželi se schváleno. Dvě pro, proti, zdrželi se schváleno. A nyní hlasujeme závěrečně o celé zprávě elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A zpráva je schválena 30 hlasy pro, jednou proti, nikdo se nezdržel. Paní Vozemberg. A nyní přejdeme k dalšímu hlasování. To je souhrný rozpočet na rok 2016. La tengo que the EU or in the first minute I said that we have to resume. Okay. Ah, okay. Pasamos a la votación. Takže nyní hlasování pozměňovacích návrhů. V první řadě Návrh číslo 6000, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 6001, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 6030, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 6002, nová verze, postoj rady, kdo je pro, proti, zdrželi se. A ověříme si to, protože jste příliš nezvedali ruce, takže ještě jednou 6002. Se cierra la votación. Končím hlasování. a přijato. 6003, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 6004, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 6005, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 6006, kdo je pro? Proti? zdrželi se přijato. 6007, také nová verze postoje rady. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 6024, nová verze. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 6008, nová verze. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, přijato. 6009, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 6025, nová verze, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 6029, kde pro, proti, zdrželi se přijato, 6031, kde pro, proti, zdrželi se přijato, 6032, kde pro, proti, zdrželi se přijato, 6027, kde pro, proti, zdrželi se přijato, 6010, kde pro, proti, zdrželi se přijato, 6011, nová verze, kde pro, proti, zdrželi se přijato, 6012, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato, 6013, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato, 6028, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato, 6014, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 6015, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 6020, tady máme dvě části. První část, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuta. 6021, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. 6022, nová verze, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. 6023, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. 6016, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. 6019, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. 6017 ve dvou částech. První část, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. E, druhá část, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 6026, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 6018, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Takže byly schváleny pozměvací návrhy a nyní další zpráva. A to je stanovisko týkající se politiky soudržnosti a marginalizovaných komunit. Enmienda de compromiso... Kompromisní návrh. Ne, pozměňovací návrh 21, kdo je pro? Proti? Zdrželi se, přijato. Kompromis 3, kdo je pro? Proti? Zdrželi se, přijato. A nyní pozměňovací návrh 26, kdo je pro? proti, zdrželi se, přijato. Návrh 28, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Návrh 29 ve dvou částech. První část, kdo je pro, druhá, pardon, proti, zdrželi se, přijato. Druhá část, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato.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 Prověříme druhou část. za hlasování. Uzavírám hlasování. A přijato. Návrh 51, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 52, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 53, kdo je pro?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 a nyní návrh 9. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Desítka, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis 2. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Návrh 12. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 13. Kdo je pro? proti, zdrželi se přijato, 14, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuté, 15, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato, 17, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato, 18, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato, 19, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato, 20, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. A nyní závěrečné hlasování textu. Hlasujeme elektronicky, zahajuji hlasování. Se cierra la votación. Uzavírám hlasování. A přijato stanovisko 21 hlasy pro, jeden hlas proti, devět hlasů se zdrželo. Blahopřeji paní zpravodajce. A nyní budeme hlasovat o textu strategickém rámci EU pro zdraví a bezpečnost při práci na období 2014 až 20 Spravodajkou je paní Biljana Borzan a přistoupíme nyní k hlasování. Návrh 33, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Prověříme si to elektronicky. Návrh 33, zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. A zamítnu to. 34, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 35, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Prověříme si 35. Zahajuji hlasování.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 zdrželi se zamítnuto. Prověříme si 39, zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování a zamítnuto. 40, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 41, kdo je pro? Proti? zdrželi se, přijato. 42, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 2, kdo je pro, proti, zdrželi se. Myslím si, že přijato, ale prověříme elektronicky. Kompromis číslo 2. Zahoji hlasování. Uzavírám hlasování. Ano, vidím dobře, ale příliš jsem si nedověřovala, takže přijat kompromis 2. Návrh 48. Ano, 48, kdo je pro? Proti? Zdrželi se, zamítnuto. 49 ve dvou částech. První část, kdo je pro? Pardon, tři části, omlouvá se paní předsedkyně, takže první část pro, proti, zdrželi se přijato. Druhá část, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Třetí část, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Kompromis číslo 3, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Návrh 42 ve dvou částech. Paní předsedkyně se omlouvá. 52. Kdo je pro první část? Proti? Zdrželi se? Přijato. Druhá část. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 53. Kdo je pro? Chcete prověřit druhou část? Já jsem říkala zamítnuto. Takže prověříme. Prověřujeme druhou část, zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Zamítnuto. Tak jsem znovu viděla dobře. No, no okay. vale. Pasamos a vot. A nyní návrh 53, kdo je pro? Proti? zdrželi se zamítnuto. Kompromis 4, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. A nyní návrh 61. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 62. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 63. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, přijato. 64, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 65, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 66, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 67, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 5, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Návrh 72, kde pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 6, kde pro, proti, zdrželi se, přijato. Návrh 75, kde pro, proti, zdrželi se, přijato. 76 ve dvou částech. První část, kde pro, proti,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 zdrželi se zamítnuto, dvojka, kde pro, proti, zdrželi se zamítnuto, tři, kde pro, proti, zdrželi se zamítnuto, čtyři, kde pro, proti, zdrželi se zamítnuto, pět, kde pro, proti, zdrželi se zamítnuto, Šestka, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. Sedmička, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. Osm, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. Devítka, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. Desítka, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 11. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 12. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 13. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Prověříme si návrh 13. Zahajuji hlasování. Se cierra la votación. Uzavírám hlasování. Přijato. Návrh 14, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 15, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 16, kdo je pro? Proti? zdrželi se zamítnuto, 17, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 18, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato, kompromis 1, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato, a nyní návrh 24, kdo je pro, proti, zdrželi se Nebylo to jasné, takže prověříme návrh 24, zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Takže t- předtím to nebylo vůbec jasné. 25, kdo je pro, proti zdrželi se přijato, 26, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato, návrh 27, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato, 28, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato, 29, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato, 30, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato, 31, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato, 32, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. A nyní závěrečné hlasování hlasujeme elektronicky, zahajuji nyní. Se cierra la votación. hlasování. A přijato 19 hlasy pro, 4 hlasy proti, 8 hlasů se zdrželo a ještě jenom blahopřeji paní Borsan. A nyní budeme hlasovat ty pozměňovací návrhy o zohlednění genderových aspektů, o provádění evropského nástroje mikrofinancování progres. Pozměňovací návrh 1, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato, 22, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato, návrh 3, s ústním pozměňovacím návrhem pana Ortasu. Přejete si něco říct? Ano, chci vysvětlit ten ústní pozměňovací návrh. Bude to znít následujícím způsobem. Změníme to. Zatímco narůstající počet žen se účastní pracovního trhu a jsou primárním zdrojem obživy v rodině. Takže to mění ten původní text. To je náš ústní pozměňovací návrh. Takže pokud souhlasíme s tím ústním pozměňovacím návrhem pana Ortasuna, můžeme nyní hlasovat. Návrh číslo 3, kdo je pro, proti, drželi se přijato. Čtyřka, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Pětka, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Šestka, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Sedmička, kde pro, proti, zdrželi se, přijato. Y pasamos a la votación. A niñi. Budeme hlasovat o poznáměcích návrzích na téma gender mainstreaming. To je zpráva paní Legry. Pozměňovací návrh 1, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Dvojka, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Trojka, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. A tímto můžeme uzavřít eh, dnešní hlasování. Skončili jsme přesně v naplánovanou čas, takže jedeme výtečně podle plánu. Přestože paní předsedkyně má dnes složitý den. A nyní tedy se pustíme do dalšího bodu pořadu jednání. Proběhne výměna názoru s lucemburským předsednictvím rady. Hi. Yeah, no, Because we have, put the, ministers here so that they can sit together. But I will prepare for your chair here. <laughs> Dormida no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 Kan vi slå dem framåt kanske? Ja. Vill eh man ge stor Ja, prova. Vill de liebsten tidigt över natten? No, vedi qua diciamo. Ok, dove vai fare? Ma non stai in modo di... Aggiorno solamente la lista. Cosa posso cambiare?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 Continuamos con, Budeme pokračovat v zasedání našeho výboru. A nyní eh, máme výměnu názorů s lucemburským předsednictvím rady. Lucemburské předsednictví se teď v těchto dnech ujímá své práce a dáme slovo paní Muč, ministrini pro rovné příležitosti a také pro zdravotnictví. V našem výboru máme ve zvyku, že se snažíme spolupracovat s předsednictvím a zdůraznit eh, myšlenky, které pro nás jsou prioritní v rámci eh, toho tématu, kterým se zabývá předsednictví. Chtěli bychom aby naše spolupráce byla velmi úzká během nadcházejících šesti měsíců lucemburského předsednictví. Jsou tady některé otázky, které jsou na programu a věříme, že díky lucemburskému předsednictví budou opravdu zdůrazněny, aby se některé projekty zdárně realizovaly. Dávám tedy slovo paní Muč a pak dám slovo koordinátorům jednotlivým frakcím. Vítejte a prosím, považujte náš výbor za e, prostor spolupráce, abychom e, přispěli k rovnosti mezi muži a ženami v Evropské unii, což je náš sdílený cíl. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně, dámy a pánové. S velkou radostí vám předložím priority lucemburského předsednictví. Ve svém vystoupení eh, bych chtěla hovořit nejen o prioritách našeho předsednictví, ale chtěla bych také zaujmout stanovisko k ratifikaci Istanbulské úmluvy. Jak jsem pochopila, je to téma, které vás velmi zajímá. Lucemburské předsednictví přichází ve fázi, kdy Evropská unie čení, čelí celé řadě výzev. Můžeme hovořit o krizi a ani ve krizi nejsou muži a ženy rovnoprávní tváří v tvář krizi, úsporná opatření, která byla přijata v celé řadě zemí, daleko více postihla ženy. Ženy jsou daleko více vystavěny nestabilitě zaměstnání, propouštění, chudobě a e, sociálním problémům. E, toto konstatování je o to pravdivější v případě žen, které naraží ještě na další problémy v situaci starých žen, žen seniorek, tedy příslušnic e, menšin či samoživitelek. V politice EU je důležité jasně identifikovat a brát v úvahu nerovnosti, které existují mezi muži a ženami a zajistit, aby každá strategie byla koncipována tak, aby řešila problémy, řešila krizi, eh, podporovala růst ekonomiky, ale sledovala také dopad na muže a na ženy. V září 2014 koncept gender budgeting byl předmětem pracovní skupiny eh, New Strategy for Gender Equality eh, v roce 2015 generální ředitelství eh, politiky organizuje toto téma a já myslím, že gender budgeting má velkou důležitost jakožto směr, který je nutno zkoumat z hlediska koncipování rozpočtové politiky a jejich dopadů na muže a ženy. Já se stotožňuji s celou řadou eh, doporučení, které byly formulovány v, při, v tomto velice zajímavém workshopu. Pokud jde o různé postupy, které se provádějí v různých členských státech a které eh, nás eh, nutí lépe využívat různé možnosti, které existují například z hlediska European Institute for Gender Equality. Dámy a pánové, Evropská komise ehm, eh, za lucemburského předsednictví eh, bude zvažovat zařazení politiky rovnosti mezi muži a ženami i do dalších strategií. A to si myslím, že to, že skončí eh, jedna iniciativa, eh, bylo by nesprávné nevěnovat eh, těmto otázkám další pozornost. Rovnost mezi pohlavími musí zůstat stále velice důležitým tématem při sledování různých aspektů v celé řadě oblastí, které nás společně zajímají. Princip gender mainstreaming by se měl aplikovat v každé oblasti eh, politiky, aby se začlenil pojem gender. Proto je důležité, aby z hlediska zviditelnění a pochopení celé situace, aby tedy eh, bylo možné jasně eh, stanovit důvody nerovnosti mezi muži a ženami ve všech oblastech politiky a navrhnout konkrétní cíle a konkrétní prostředky, jak dosáhnout eh, skutečné rovnosti. Lucembursko eh, se chce o to zasloužit. Setkala jsem se s paní komisařkou, abych na ní apelovala v tomto smyslu. A společně 21 členských států podepsalo dopise, který jsme poslali do Evropské komise, abychom zdůraznili potřebu zajistit eh, komunitární nezávislou politiku v oblasti eh, rovnosti mužů a žen. Je to otázka zviditelnění problému, ale je to také otázka stanovení priorit a eh, získání důvěryhodnosti v naší politice. Dámy a pánové, Lucemburská vláda považuje téma rovnosti šancí jako prioritní. A to jak z hlediska na národního, tak i mezinárodního. Nová vláda tedy eh, v prosinci roku 2013 stanovila rovnost mezi muži a ženami jakožto vůdčí princip vládního programu jsme jednou z mála evropských zemí, která má ministerstvo pro rovnost mezi muži a ženami a to už od roku 1995. Tato vůle pokročit vpřed v oblasti rovnosti mezi muži a ženami se především vyjadřuje v našem třetím akčním plánu, eh, který byl přijat novou vládou. Abych to vše doložila, abych doložila kolektivní odpovědnost vlády, Eh, chci říci, že kromě vlastního plánu pro rovnost, Zainteresovali jsme ještě všechna ministerstva eh, na tom, aby nám předložili své návrhy. Naplnění politických cílů v této oblasti podle mého názoru je odpovědností jak kolektivní, tak odpovědností, která jde napříč všemi ministerstvy. Je tedy důležité stanovit si cíle, kterých chceme dosáhnout v nadcházejících letech. A právě v tomto duchu spolupráce a interdisciplinarity Ministerstvo pro rovnost šancí chce eh, zdůraznit také téma rovnosti na celoevropské úrovni. Lucemburská vláda si stanovila cíle, která e, jsou tématy vyžadující e, horizontální přístup ve všech oblastech politiky a týká se to samozřejmě nejen lucemburské úrovně, ale také evropské úrovně. Za italského předsednictví během konference Gender Equality in Europe a Non-Finished Business v Římě italská vláda a lucemburská vláda, které vytvářely trio, předsednictví podepsali společné prohlášení na podporu rovnosti mezi muži a ženami. Toto prohlášení jednak zdůrazňuje základní principy a dále politické priority všech tří předsednictví v triu. To je také celkový rámec, do kterého zapadají jednotlivé body v oblasti politiky rovnosti mezi muži a ženami za mandátu lucemburského předsednictví. První prioritou je e, vyvážená účast mužů a žen na rozhodování, a to jak ekonomickém, tak politickém. To zůstává jednou z velkých slabin ve většině e, členských států EU. Proto chceme uvést do pohybu vše, co může přinést pokrok v této oblasti i na evropské úrovni. E, potřeba více působit v oblasti rovnosti mezi muži a ženami při politickém a hospodářském rozhodování se potvrzuje také v nedávných číslech zveřejněných e, v Gender Equality Index, který všichni známe politické rozhodování v rámci EU. V roce 2012 muži představovali více než tři čtvrtiny ministerských postů, i když můžeme konstatovat, že v jednotlivých zemích jsou velké rozdíly. Totež se týká také zastoupení žen v národních parlamentech, kde můžeme konstatovat, že dochází k určitému zlepšení, ale jen velmi malému. Nemůžeme hovořit o nějakém velkém skoku vpřed jak bychom si to přáli. Na regionální úrovni je situace lepší, ale stále je to ještě jedna třetina žen e, oproti dvou třetinám mužů. Pokud jde o proces hospodářského rozhodování obecně a o účast žen e, ve správních radách e, a dalších řídicích orgánech, tak tady ženy představují 16 což můžeme konstatovat jako, že je to velmi špatné, i když došlo k malému zlepšení oproti roku 2005. V roce 2012 jen šest zemí v EU dosáhly Eh, alespoň 20 či více procent. Tato čísla jsou velice jasná. Ukazují více než kdy dříve, že je třeba zintenzivnit naše eh, vnitrostátní i mezinárodní úsilí, abychom měli více žen eh, v oblasti politického i ekonomického rozhodování. Chceme využít lucemburského předsednictví, abychom pokročili vpřed. Při respektování svých politických závazků si lucemburská vláda stanovila cíl 40 eh, na odpovědných místech v veřejnoprávní oblasti do roku 2019. V soukromé oblasti vláda podporuje záměr Evropské ve prospěch eh, právně závazných kvót a současně s tím bychom chtěli ještě dále zintenzivnit eh, plán pozitivních akcí, které umožňují soukromým firmám zrychlit dosažení lepší rovnováhy. V Lucembursku poměr žen v politickém rozhodování je mírně nad eh, procenty v e-, ekonomickém rozhodování, ale stále je to mnohem nižší než v případě mužů. Vláda si tedy při změně eh, zákonů eh, o politických stranách dala za cíl zajistit 40 podílu žen na kandidátských listinách od příštích legislativních eh, volbách v roce 2018. Počítá se s určitými sankcemi, když nebudou tyto kvóty respektovány. Za našeho předsednictví bychom chtěli také hovořit o účasti žen na politickém a ekonomickém rozhodování na komunitární úrovni a stanovit si to jako jednu z prvních priorit pro rovnost mužů a žen. Důležité je aktivně podpořit návrh směrnice Evropského parlamentu a rady o lepší rovnováze mužů a žen v řídících orgánech firm kotovaných na burze. Od začátku mého mandátu jsem vždy podporovala tento návrh směrnice prostřednictvím různých bilaterálních setkání i multilaterálních setkání v různých velmi intenzivních kontaktech s kolegy. V této oblasti především chci poděkovat italskému předsednictví za maximální snahu pokročit v této oblasti. Předsednictví země, která působí v druhém pololetí, je ve zvyku, že se snaží Eh, také působit v oblasti pekingské platformy. A tady eh, lucemburské eh, předsednictví si zvolilo právě téma ženy v rozhodování. European Institute of Gender Equality tady na objednávku Lucemburska vypracovává zprávu o pokroku v oblasti, která se týká příslušné deklarace, a to především otázka postavení žen při rozhodování. Výsledky budou prezentovány na schůzi High Level Group on Gender Mainstreaming eh, v září je také eh, mezinárodní konference o tématu rovnosti při politickém a ekonomickém rozhodování. Eh, tuto konferenci eh, organizujeme 15. a 16. 10. Německý minister mm, pro spravedlnost a rakouská evropská poslankyně paní Regner potvrdili svou účast. V prosinci eh, na zasedání Rady ministrů EPSCO se budou diskutovat eh, tady tyto eh, priority stanovené ve zprávě. Pracovní trh a především zvýšení procenta zaměstnanosti žen. Tady Lucembursko podporuje iniciativu Evropa 2020, aby se zvýšilo procento zaměstnaných žen Eh, na 75 v roku 2020. Ženy představují velice důležitou pracovní sílu, eh, která může pomoci Evropské unii dosáhnout eh, cílů a Vyšší účast žen na pracovním trhu by přispěla kromě vlastního procenta zaměstnanosti. Ještě by pomohla také v boji proti vyloučení a chudobě a moje kolegyně, budete-li chtít, o tom může hovořit ještě dále. E, jde o to zajistit, aby jak muži, tak ženy se e, účastnili na trhu práce, považovali to za prioritu. Tváří v tvář e, oprávněné politické vůli zvýšit zaměstnanost žen, Eh, jde ruku v ruce se zvýšením počtu žen na odpovědných funkcích v ekonomické a politické oblasti. Odpovědnost eh, mužů je tady také Eh, velmi důležitá jak z hlediska profesní, tak z hlediska soukromé. Právě proto eh, Ministerstvo pro rovnost mužů a žen bude hovořit o tématu sdílení povinností mezi muži a ženami, jak v profesním, tak v soukromém životě. Chceme využít této příležitosti na neformálním setkání Rady EPSCO 16 a 17. července, to je za pár dní. A chceme tady prokázat, jak důležitá je politika pro rovnost šancí ehm, a všichni partneři z členských zemí EU jsou pozváni na tuto schůzi. Dovolte, abych ještě eh, přidodala něco k této otázce, protože i muži mohou být eh, předmětem diskriminace či nerovnosti tak jak se to ukazuje také ve stereotypních přístupech eh, o roli mužů ve společnosti. Tyto stereotypy velice stěžují eh, mužům přístup do profesí, které jsou tradičně vyhrazeny ženám. A e, tady musíme náležitě zdůraznit e, otázku skloubení rodinného a profesního života. To platí i pro muže, kteří by chtěli například e, mít větší flek, časovou flexibilitu, aby skloubili rodinný a mm, pracovní život. Tyto výzvy narážejí na stereotypy v tom, jaké tradiční úlohy mají muži a jaké tradiční úlohy mají ženy. Muži jsou považováni tradičně za živitelé rodiny, a mm, tato mentalita se příliš nemění e, aby poskytla určitou flexibilitu mužům, takovou, jakou mají ženy. V případě, že někteří muži chtějí věnovat více času soukromému životu. Chci říci jasně, nejde o to najít okamžitě odpověď na všechny otázky, nejde ani o to všechno e, najednou spochybnit, jde spíše o to připravit terén pro prohloubení tématu během nadcházejících eh, předsednictví a informovat se v jednotlivých členských státech, zda již přijali určitá opatření, které by mohly dát příklad dobrých postupů. Máme tři příležitosti na neformální schůzce eh, Rady EPSCO. Chceme zapojit ministry pro zaměstnanost do tohoto tématu, chceme vytvořit eh, platformu setkávání pro ministry pro rovnost mužů a žen a za třetí chceme jasně tematicky zohlednit i úlohu mužů eh, z hlediska politiky rovnosti mezi pohlavími. Já bych eh, v, této, eh, v tomto smyslu chtěla informovat ještě o jedné eh, konferenci během lucemburského předsednictví. Půjde o konferenci zorganizovanou ministerstvem práce a zaměstnanosti a ministerstvem sociálních otázek týkající se zaměstnanosti. Tato konference velice dobře zapadá do diskusí, o kterých debatujeme. Je třeba vytvořit interdisciplinární a mezirezortní přístup k otázce rovnosti mužů a žen z hlediska politiky, financování, zaměstnanosti, sociálního zabezpečení a rodiny. To tedy eh, v rámci priorit, kde chceme zdůraznit gender mainstreaming v různých politikách, v různých institucích EU, jak už bylo uvedeno na příslušném zasedání EPSCO 17. července bude právě zohledněno genderové uvažování. A v jiných formacích rady chceme také toto otázku zohlednit. Jako příklad uvedu eh, plán lucemburské vlády kde chceme zohlednit genderovou otázku v oblasti výzkumu, vědeckého výzkumu, což je také jednou z priorit. E, tato otázka bude dále prohloubena a důraz bude kladen na nábor e, pracovníků na základě transparentního a nediskriminujícího výboru, výběru, aby bylo možné lépe zohlednit otázku rovnosti pohlaví. A čtvrtým, čtvrtou prioritou Lucemburska bude úloha, kterou sehrává EU pro podpoření rovnosti mužů a žen všude na světě podle doporučení eh, akční platformy z Pekingu a to z hlediska politiky spolupráce v oblasti rozvojové a e, také při definování nových cílů po roce 2015. Je zásadně důležité, aby se EU pustila touto cestou a zdůrazňovala genderovou otázku a rovnost mezi pohlavími, které musí být považovány za horizontální prioritu a za samostatný cíl Eh, Lucembursko už velmi dlouho eh, se podílí intenzivně na rozvojové spolupráci. Ve své vnitrostátní strategii pro rozvoj a spolupráci i v humanitárních akcích Lucemburská Eh, vláda a příslušný ministr začlenuje genderový aspekt do sektorové spolupráce a také další jasné ukazatele, které by měly umožnit eh, změřit dopad této politiky na muže a na ženy eh, v našem vnitrostátním kontextu je toto podle mého názoru příkladný přístup pro začlenění genderového aspektu do sektorové politiky. Dámy a pánové, já si uvědomuji, že některá témata, o kterých vy běžně a často hovoříte, na kterých vám obzvláště záleží, nebudou možná výslovně e, zmíněny e, za našeho předsednictví. Každé předsednictví má povinnost omezit se na prioritní témata. E, vždyť jde o krátké období, šesti měsíců. Odpovědnost je sdílená a kolektivní všech tří předsednictví, které vytváří naše trio. Všechna předsednictví si vytvoří vlastní program, ale zajistí určitou kontinuitu definovaných témat. Boj proti násilí na ženách se neobjevuje mezi prioritními tématy našeho předsednictví. Nicméně boj proti násilí na ženách je každodenní prioritou pro nás, pro všechny. Já vás odkazuji na společné prohlášení tria a tří předsednictví, které jasně říká, že nerovnost mezi muži a ženami jsou porušením základních práv a obzvláštní úsilí je nutné eh, pro odstranění především násilí páchaného na ženách. Lucembursko se zcela stotožňuje s těmito názory a chce být obzvláště aktivní v boji proti násilí eh, genderově orientovaném, a to jak na vnitrostátním, tak na mezinárodním úrovni v naší zemi je účinná legislativa boje proti domácímu násilí. Je tady zákon z roku 2003 a také monitorovací eh, aspekt prostřednictvím výboru pro spolupráci mezi eh, odborníky v této oblasti. Jde o sledování rozsahu domácího násilí v naší zemi. Ministerstvo pro rovnost šancí pravidelně eh, eh, provádí kampaně, osvětové kampaně a preventivní kampaně v této oblasti. 36 zemí eh, z Evropy, včetně Lucemburska, podepsalo istambulskou úmluvu v této věci o prevenci a boji proti násilí páchaného na ženách a proti domácímu násilí. Lucembursko chce uspíšit Eh, práci na ratifikaci eh, úmluvy vzniká mezi, nebo mezirezortní pracovní skupina, eh, která usiluje o to, aby co nejrychleji jsme se připomněli mezi ty země Rady Evropy, které úmluvu podepsaly. Ministerstvo pro rovnost šancí poprvé předložilo velkou studii od Luxembourg Institute of Health o příčinách domácího násilí v Lucembursku. Tato studie byla vypracována během dvou let a pokrývá tři oblasti oběti, pachatele a e, profesní pracovníky v této oblasti. A e, v březnu tohoto roku eh, během Mezinárodního dne žen na velké mezinárodní konferenci jsme prezentovali tuto studii. Tato studie potvrzuje konstatování, že většinou jsou oběti ženy a pachatelé násilí jsou většinou muži. Nicméně ukazuje se, že i nezanedbatelné procento mužů může být obětí domácího násilí. A naopak i některé ženy mohou být pachatelkami domácího násilí. To je nutno konstatovat, to od nás vyžaduje eh, pravdivost v tomto přístupu, kdy chceme eh, odstraňovat problémy domácího násilí. Také vidíme, že psychosociální pomoc se nemá omezovat pouze na oběti, ale má tady být určitá pomoc i pro pachatele, aby se zabránilo recidivám. Tím spíše, že domácí násilí je eh, se stále opakujícím faktorem v daných rodinách. Eh, chceme, aby mezinárodní texty i další eh, předpisy náležitě brali v úvahu tuto realitu, která je velice složitá a velice eh, obtížná. Definice násilí vůči ženám, zejména v rámci domácího násilí, se často liší podle toho, které mezinárodní organizace se jí zabývají. A definice v, se liší také ve vnitrostátní legislativě. E, násilí potřebuje e, velice e, obezřetný přístup. A myslím, že na evropské úrovni by bylo dobré dohodnout se na terminologii, abychom měli společné definice a tím pádem srovnatelné ukazatele. Lucemburské předsednictví v tomto smyslu se raduje, že European Institute for Gender Equalities eh, zpracoval studii o tom, jaké náklady přináší násilí páchané na ženách. Největší náklady samozřejmě představují, eh, představuje fyzické i psychické poškození obětí. Ovšem tento náklad nezahrnuje pouze lékařské ošetření či hospitalizace, ale také soudní náklady i sociální náklady. Další téma, velice úzce spojeno s násilím, ehm, je otázka prostituce. I když eh, prostituce není výslovně zmiňována v lucemburském předsednictví, domníváme se, že eh, některé členské státy EU, jako například Francie či Německo nebo Nizozemsko, projednávají toto téma na vnitrostátní úrovni a tato diskuse se koncentruje především na otázku, jaký právní eh, model je nejlepší pro zvládání eh, jevu prostituce na jejich území. Parlamentní schromáždění Rady Evropy také diskutovalo o tomto tématu a schválilo usnesení o prostituci jakožto moderním otroctví v Evropě. A vyslovuje se pro takzvaný švédský model, kde se eh, zvažuje o sankcích vůči klientům prostitutek. To je téma, které si zaslouží diskusy na evropské úrovni, vzhledem k tomu, že se to týká všech členských států. Během bilaterálních jednání s kolegy, ministry, jsem vždy hovořila o tomto tématu a hovořila jsem o prostituci a obchodování s lidmi eh, ve smyslu posílené evropské spolupráce. Dámy a pánové, poslední téma, které není výslovně uvedeno v, v programu lucemburského předsednictví, ale které mi leží velmi na srdci, je rozdíl v platech mužů a žen Eh, což je i nadále prioritou Evropské unie. Podle studie Eurostatu z března tohoto roku rozdíl v platech mužů a žen představuje 16,4 eh, v roce 2008 to bylo přes 17 Ve většině zemí eh, členských členských zemí EU se ten rozdíl snižuje, ale v osmi zemích se naopak zvýšil. Jasné je, že cíle, které si stanovuje Evropská unie v oblasti e, zaměstnanosti žen podle iniciativy Evropa 2020 pro zvýšení zaměstnanosti žen na 75% v roce 2020 může přispět ke snižování rozdílu platu mezi muži a ženami, ale kromě toho je třeba pokračovat v úsilí pro odstranění stereotypů eh, zejména v pracovním životě, aby bylo možné dosáhnout větší diverzifikace profesního, profesní volby žen. Já osobně jsem přesvědčena, že podpora žen, jejich účast na politickém i ekonomickém rozhodování, to by se také mělo projevit i v odstraňování rozdílů eh, v platech mužů a žen. Když se zvýší počet žen v rozhodujících orgánech, tak jistě dojde i ke změně mentality, aby bylo možné dosáhnout cíle za stejnou práci stejná odměna. Dámy a pánové, mm, omluvte mě, že jsem hovořila tak dlouho. Uvědomuji si, že to bylo příliš dlouhé, ale chtěla jsem vám podrobně předložit priority lucemburského předsednictví. Já jsem velmi hrdá na to, že dnes jsem ve vašem výboru spolu eh, s ministriní pro rodinu a eh, jsem připravena odpovědět na všechny vaše otázky. Děkuji vám za pozornost. Muchas gracias. Děkuji vám, paní ministrině. Opravdu jste měla velice podrobný příspěvek a zmínila jste velkou většinu těch otázek a témat, které jsou předmětem rozprav tady v tomto našem výboru, takže vám chci poděkovat za to, že jste vše popsala tak dopodrobna. A nyní se ujme slova paní Corinne Kahen, která je ministrní pro rodinu a integraci a následně tedy si zaznamenáme zájemce o slovo z nejrůznější skupiny. Máte slovo, prosím. Madame la eh, Děkuji vám, paní předsedkyně, eh, dámy a pánové, poslanci a poslankyně. Eh, především vám chci poděkovat, že jste mě pozvali do vašeho výboru pro práva žen a genderovou rovnost. Chtěla bych hovořit o inkluzivní politice pro Rómy a chtěla bych hovořit o tom, jak se snažíme bojovat proti, proti romským náladám. Eh, předsednictví Lucemburska se snaží prezentovat jasně politiku ve prospěch Rómů a e, také politiku pro propagování rozmanitosti a proti všem druhům diskriminace. Evropský parlament, Evropská komise, Rada, také Rada Evropy, členské státy i občanská společnost si všichni e, stanovili závazek integrace Rómů do našich společností. A osvěta pro e, romskou kulturu je velice důležitým bodem. Několik příkladů. Nedávno, 15. dubna tohoto roku, Evropský parlament schválil usnesení, které vyzývá členské státy, aby oficiálně uznali eh, romský geno, romskou genocidu za druhé světové války a vyzvali je vyhlásit eh, Mezinárodní den eh, připomínání romského holokaustu. Mezinárodní den na 8. dubna Eh, má velkou symboliku, která připomíná velké oběti, které přinesla romská komunita za druhé světové války. V roce 2009 Evropská komise zorganizovala první evropskou platformu pro eh, sociální začlenění Rómů. A to proto, aby bylo možné vyměňovat si osvědčené postupy mezi členskými státy. Měla jsem to potěšení zúčastnit se nedávného zasedání této platformy 16. Eh, března zde v Bruselu na eh, květnovém zvláštním zasedání výboru EFSCO EPSCO, eh, se hovořilo o národních strategiích ve prospěch Romů až do roku 2020. Rada vyzvala členské státy, aby přijali specifická opatření ve prospěch Romů v oblasti školství, zaměstnanosti, přístupu ke zdravotní péči a k bydlení aby bylo možné odstranit rozdíly mezi romskou komunitou a zbylým obyvatelstvem. Naše předsednictví podporuje takovýto postup eh, k jednotě, aby všechny osoby eh, ve stejné situaci měli stejné zacházení. Lucembursko podporuje eh, princip rovného zacházení všech občanů, ať už je jakýkoliv jejich původ, národnost či státní příslušnost. V Lucembursku máme muže a ženy od 170 národností. Představují 46 obyvatel. 46 obyvatel je nelucemburského původu. To je důvod naší globální politiky. Máme tedy v Lucembursku to štěstí, že žijeme eh, v úžasném melting potu národností, eh, menšin, komunit, eh, které se všechny hlásí k lucemburskému státu. Integrace osob romského původu je součástí eh, politiky inkluze eh, bojující proti diskriminaci. 9. prosince 2013 Rada EPSCO schválila doporučení o opatřeních eh, pro začlenění Romů, pro integraci Romů v členských státech se snahou umožnit zlepšení spolupráce mezi státy v této oblasti. Toto doporučení klade obzvláštní důraz na situaci dětí a na situaci žen. 2012. Evropská komise vytvořila síť vnitrostátních kontaktů pro integraci Rómů. Zajímavé je konstatovat, že politika ve prospěch Rómů eh, ta také dopady na strategii Evropské unie 2020. V rámci evropského semestru některé členské státy eh, dostaly doporučení, jak zlepšit začlenění romské populace. Důležitá je zde role také Rady Evropy, která velice aktivně bojuje proti diskriminaci Rómů. Expertní skupina v Radě Evropy zdůrazňuje, eh, jak důležité jsou národní politiky a výměna osvědčených postupů. Dámy a pánové, přes všechny tyto iniciativy velmi mnoho Romů je ještě stále obětí eh, předsudků a diskriminace a sociálního vyloučení. A někdy jsou dokonce vystaveny eh, nenávisti. Politika eh, je tady velice důležitá, ale mm, je dostatečná? Bohužel odpověď na tuto otázku je Nikoli. Situace, kterou konstatujeme v některých zemích, ukazuje, že eh, máme ještě mnoho práce před sebou a jsme ještě velmi vzdáleni situaci, ve které by eh, lidé romského původu byli skutečně začleněni do společnosti. Já souhlasím s požadavkem Evropského parlamentu vytvořit opatření, aby všechny děti, včetně romských dětí, měla, měly stejná práva. Přístup ke vzdělání, eh, ke zdravotní péči, k bydlení, Zkrátka, aby měli důstojné eh, životní podmínky, kde si vytvoří dobré základy pro budoucí život dospělých. Tady je také důležité podporovat práva žen a eh, rovnost mužů a žen vůči romské komunitě. Všechno, to, všechno toto úsilí nebude úspěšné, dokud se nám nepodaří eh, působit osvětově také v těch eh, většinových eh, společnostech kde žijí romské komunity. Integrace je proces, který jde dvojím směrem. Nestačí vytvářet příznivé podmínky pro integraci a vytvářet eh, příslušné nástroje. Je také zapotřebí, aby většinová společnost eh, vyvíjela úsilí ve prospěch těchto lidí. Eh, abychom mohli eh, jiné přijmout, musíme je znát, musíme je chápat. Dámy a pánové, zásadně důležité je eh, informovat občany o tom, jakou kulturu, jaký životní styl má romská komunita, ať už je sedentarizovaná nebo nikoli. Máme tady řadu předsudků. Změnit mentality a e, umožnit pohled na druhé bez předsudků je velmi důležité. U nás je přístup zajistit všem stejné práva, ať už je jakýkoliv jejich původ, jakákoliv jejich národnost, či jaká, jakékoliv jejich handicap, jakékoliv jejich eh, náboženství. Jsem přesvědčena, že tak složitá eh, problematika, jako je začlenění Romů, vyžaduje integrovaný přístup. Nemůžeme se omezit, že k tomu budeme přistupovat pouze z hlediska sociální politiky. Důležité je také přistupovat k věci z hlediska většinové populace. Chtěla bych uvést dvě akce, které eh, se budou konat eh, eh, během našeho předsednictví v Lucembursku se bude konat High Level Group on Discrimination a také eh, šesté EU Diversity Charters, Charter Forum. <coughs> Během toho budeme přistupovat k otázkám jednotné, eh, rovného přístupu a rozmanitosti. Během fóra budeme především zdůrazňovat úlohu tisku a budeme diskutovat o tom, jak různé sdělovací prostředky mohou přispět eh, k přijímání rozmanitosti a bojovat proti diskriminaci. Tisk má důležitou úlohu. A jsem přesvědčena, že uh, sdělovací prostředky to budou skutečně činit. Budeme o tom diskutovat 28. Je to obohacení pro všechny naše společnosti. Musíme se lépe navzájem poznat a musíme se navzájem lépe respektovat někoho znát. To znamená znát jeho dějiny, jeho minulost. 15. dubna tohoto roku přijal Evropský parlament usnesení, které hovoří stejným způsobem. Bojovat proti předsudkům, proti diskriminaci Rómů, Eh, otázka stanovení eh, dne, kterým si připomínáme eh, genocidu vůči Romům. To je velice důležité. I v tomto duchu chceme zmenšovat předsudky. Minulost nám pomáhá vyrovnat se s přítomností. Je to přece součástí i naší minulosti. Kultura Rómů se musí stát součástí naší kultury. Komunity Rómů se musí začlenit do naší společnosti. Stálý dialog mezi různými institucemi a koordinace budou prospěšné pro politiku členských států a budou prospěšné také pro komunitu Rómů. Dámy a pánové, jsem velmi ráda, že se účastním dnes vašeho zasedání a děkuji vám za pozornost. Samozřejmě ráda odpovím na vaše otázky. Děkuji. Ačiū, paní ministrai, ir ačiū abiems ministriems. Děkujeme vám, obě paní ministrině, za velice komplexní přehled činností lucemburského předsednictví v oblasti rovných možností. A teď se dostáváme k otázkám a odpovědím, aby se tak řeklo. Na seznamu žádosti o slovo máme 10 kolegů, pět v prvním kolečku, pak odpovědi a pak druhé kolečko. Jako první paní Köstinger, děkuji vám mnohokrát eh, paní předsedkyně, děkuji oběma paním ministriním za velice obsáhlé představení eh, programu předsednictví. Myslím si, že to, co jste řekli, padlo na úrodnou půdu. Hovořím tady jménem naší koordinátorky paní Le Grip. Pro nás EPP jsou důležité investice zejména do lidského kapitálu. Jmenovali jste velice důležité body, e, míra zaměstnanosti žen a její posílení. My samozřejmě e, s vámi budeme spolupracovat, uděláme vše na vaši podporu. E, trh práce je i nadále problém, stejné peníze za stejnou práci, o tom jste také mluvili. Bohužel to stále ještě není realitou. V členských státech se ta situace dosti liší. Průměrně to je těch 16%, eh, ale ještě horší je ta propast v penzích. Ta momentálně eh, představuje průměrně v EU 38%. Má kolegyně se touto oblastí zabývala již v rámci jedné zprávy Evropského parlamentu a doufáme ve velmi plodnou spolupráci s radou, abychom ve finále vytvořili takovou legislativu, která bude systém modernizovat a tuto mezeru uzavře. Ve vašem programu se také hovoří o nutnosti zastoupení žen v grémích s politickou a hospodářskou rozhodovací pravomocí. Má otázka je, jak to vypadá s aktuálním stavem e, směrnice o ženách v správních radách? My jsme předložili dokument v prvním čtení, náš výsledek byl podpořen hlavními frakcemi a má otázka je, co uděláte pro to, abyste tuto složku dovedli do konce. Možná byste nám k tomu mohli dát pár informací. Stručně jste hovořili také o ratifikaci Istanbulské úmluvy a opět zde by mne zajímalo, jaká očekávání v této oblasti máte? Co udělá lucemburské předsednictví konkrétně, aby tohoto cíle dosáhlo? Myslím si, že se všichni shodneme na tom, že to je velice důležité. Některé státy tento dokument již podepsali a shodneme se, že proti násilí páchanem na ženách musíme bojovat, musí to být jednou eh, z našich hlavních priorit. Děkuji vám předem za odpovědi. Děkuji paní Hannibal. Děkuji vám. Já mluvím jménem Marie Arena, koordinátorky SAD, která mo- momentálně bohužel nemohla dorazit. Zaprvé bych chtěla oběma dámám srdečně poděkovat za velmi vyčerpávající a velmi odhodlané příspěvky a přehledy toho, co děláte, co se chystáte dělat. Eh, myslím si, že všichni jsme rádi vyslechli to, co jste nám řekli. Rádi vidíme, že lucemburské předsednictví bere rovnou příležitost pro ženy velmi vážně. Teď mi dovolte přečíst vám sdělení paní Arena, které jsem dostala. E, a tedy, ve vašich prioritách pro předsednictví se hovoří o tom, že se zaměříte na e, zvýšení míry zaměstnanosti u žen. Chcete-li skutečně tuto míru zaměstnanosti zvýšit, je potřeba podniknout opatření na spojení profesního a soukromého života, zejména co se týká mateřské dovolené. Evropská komise ustoupila členským státům tím, že stáhla směrnici o Eh, mateřské dovolené eh, oproti názorům Evropského parlamentu a přes naše veškeré snahy eh, obnovit dialog. Toto bohužel vytváří precedens, který ohrožuje interinstitucionální rovnováhu a zájmy žen. Je naprosto zásadní na toto téma vypracovat legislativu. Vyměňovat si osvědčené postupy nestačí. A teď se nám už krátí čas, je potřeba posílit zaměstnanost žen, ale i počet porodů v EU. Komise ve svém eh, plánu oznámila předložení návrhu, nicméně nic konkrétního na stole nemáme. Chtěla bych se vás zeptat, zda máte více informací, které nám můžete sdělit. A dále se chci zeptat, co uděláte na podporu ambiciozních legislativních opatření na eh, spojení pracovního a soukromého života, zejména v souladu se směrnicí o mateřské dovolené. Pakliže mi dovolíte, Dodala bych pak ještě já za sebe jeden bod, ten se týká prostituce a obchodu s lidmi. Jak víte, na tyto oblasti se v EU zaměřujeme. Máme dokonce koordinátora proti obchodu s lidmi a Evropský parlament v posledním eh, mandátu eh, přijal zprávu, já jsem byla zpravodajkou, zprávu na téma prostituce, kde jsme navrhli aplikaci švédského modelu. Jsem velice ráda, že vaše předsednictví se touto problematikou zabývá a doufám, že se jí bude zabývat i nadále, abychom dosáhli schody napříč celou EU o tom, jakým způsobem se tímto velice závažným tématem prostituce a obchodu s lidmi budeme zabývat. Děkuji. Děkuji. Paní Žitňanská. Děkuji vám mnohokrát, paní, eh, paní předsedkyně. V první řadě mi dovolte za frakci ECR poděkovat oběma ministriním za to, že přišli a že máme tuto možnost podniknout výměnu názoru. Chci poděkovat také za ten obsáhlý popis toho, co máte v plánu v oblasti rovnoprávnosti žen a mužů, ať už se to týká rovnosti platu anebo zastoupení v mm, tělesech s hospodářským anebo politickým rozhodovacím Eh, rozhodovacím potenciálem. Eh, děkuji také paní ministrině Gahen za zmínění eh, problematiky Romů a jejich diskriminace. Překvapilo mě to, protože jsem to nenašla mezi vašimi prioritami, ale o to víc jsem ráda, že se na to téma chcete zaměřit. I u nás doma je to téma, které jaksi stále rezonuje a neustále je předmětem politických pletich, ale neřeší se byť to znamená diskriminaci určité části našeho obyvatelstva. Mám dva snad konkrétnější dotazy, ačkoliv se na první pohled může zdát, že nesouvisí s otázkou žen. Ve vašich prioritách eh, v části o sociálním rozměru píšete o tom, že se chcete zaměřit na eh, lepší péči o lidi postižené demencí. Víme, že to je choroba, která postihuje převážně ženy. Mimo jiné jsou to také ženy, které se e, starají o pacienty s touto diagnózou a chtěla bych se vás zeptat, zda byste mi mohla říci něco více o tomto tématu, jaká východiska máte a co považujete za to nejdůležitější v rámci té politiky péče o lidi postižené demencí. A druhá otázka se týká školství a vzdělávání, ale opět hovoříme-li o lepší integraci žen na trhu práce, hovoříme zejména o dostupnosti předškolních vzdělávacích zařízení. A vy máte ve svém programu uvedeno, že se chcete zaměřit na zlepšení dostupnosti kvalitních předškolních, ale i školních zařízení. Takže se chci zeptat, zda mi můžete říci o tomto něco více, jakými kroky chcete pomáhat, co chcete podniknout proto, aby v členských státech EU byla dostupnější i předškolní péče. Děkuji. Děkuji vám. Já bych ráda sformulovala konkrétnější otázky. Máme už jenom půl hodiny do konce schůze, takže dohodněme se takto. Dáme slovo všem, kteří se chtějí na něco zeptat a pak dáme slovo paní ministriním na závěr diskuse. Tím způsobem se snad doufám do té půl hodinky vejdeme. Děkuji, děkuji a pokusím se být stručná. Děkuji oběma ministrním za to, že se k nám dostavili, aby pohovořili o prioritách lucemburského předsednictví. Myslím si, že nás všechny potěšilo, když jsme po, si poslechli, kolik toho máte, protože když jsme se podívali na samotný napsaný program, tak tam bylo napsáno jen několik řádků Eh, k té věci ženských záležitostí. Bylo tedy pro nás velice dobré, že jsme si mohli eh, vyslechnout to, co očekáváte, že dosáhnete. Uvidíme tady do prosince, co se vám podaří dosáhnout. Ono to totiž uběhne poměrně rychle. Pro mne bylo důležité slyšet, že se soustředíte na ty evropské volby a zajistit, aby tam panovala parita i u výběru kandidátů. A také co se týče Rómu, zase se k tomu vracím, protože ta záležitost Romů je napojená také na obchodování. Velká většina dětí, se kterou se obchoduje po Evropě, to jsou romské děti. Je to zase výsledek a dopad chudoby, takže mne těší, že se zaměříte i na to obchodování s dětmi. A pak ještě uh, ta eh, další věc. Měli jsme tu schválnou genderovou rovnováhu v roce 2013 Evropským parlamentem. Tehdy byl parlament velice zklaman tím, že uh, Eh, jsme udělali určitou práci, ke které se tak nějak rada postavila zády, zatím se s tím nic nestalo, co se týče i zastoupení žen v těch výkonných radách. Takže pak je tu ještě tedy určitý eh, krok vpřed no, v té směrnici týkající se mateřské dovolené, ale prostě i když jsme se tomu věnovali, revidovali to, byla bych ráda, kdyby se to nyní někam pohlo prostě ten návrh o, ženách v těch výkonných radách by mohl mít zase ten samý nešťastný osud. Pokud eh, se podaří o tom hovořit na úrovni rady, bylo bych, byli bychom opravdu velice vděční. Mám tu ještě další dotazy, ale vím, že máte více řešníků. Děkuji, paní Björk. Björk, Björk, madame Björk. Yeah. Eh, Děkuji vám mnohokrát, eh, tedy oběma paní ministriním za velice ambiciozní komplexní představení ambiciozního programu. Ráda vidím, že lucemburské předsednictví na, e, vysoko na své agendě má i otázky rodiny. A e, zaměřím se na to, co si myslím, že v rámci této politiky je nejdůležitější, tedy na hospodářskou nezávislost žen. Vy jste to dámy také zmínili, jakým způsobem na tuto oblast dopadají politiky úspor a konkrétně jak politika úspor dopadá na konkrétně nezávislost ženy. Já si myslím, že toto by mělo být v radě diskutováno aktivněji. Potřebujeme nějaké indikátory, abychom zjistili, jakým způsobem je tato situace ovlivněna v těch zemích, kde byly úsporna, byla úsporná opatření nejhorší. Co se týká těch konkrétních cílů týkajících se dětí, zde upřímně nevidím žádnou moc ambiciozní snahu o urychlení eh, práce na otázkách péče o děti, ale eh, je to otázka naprosto zásadní pro rovnost mezi muži a ženami. A potom samozřejmě také otázka mužů a rovnosti, to je také velice důležité. My na podzim pořádáme politický workshop týkající se mužů a rovnosti a feministické perspektivy na muže a rovnost. Existuje diskriminace proti mužům. Například v některých státech muži nemají právo na e, rodičovskou dovolenou. A způsob, e, jakým se konstruují maskulinní stereotypy, jsou problematické sami o sobě. Mnoho mužů se například snaží zastavit násilí páchané na ženách a na to se musíme zaměřit. Jakým způsobem se mohou muži v této e, otázce angažovat? Sečteno a potrženo, myslím si, že bude potřeba dostat víc peněz, do, zejména do externí politiky, eh, pro oblast eh, ženy a rovnost. Podíváte-li se na množství peněz, které se na toto alokuje, tak je to v podstatě nula. Přijali jsme eh, poměrně nedávno zprávu paní Neuchl Eh, na téma strategie o rovnosti a tam je, myslím, několik důležitých bodů, které byste mohli eh, zvážit a případně přijmout. A myslím si, že by bylo vhodné, abyste se společně se všemi ministry pro rovnost, nebo ať už mají jakýkoliv titul, se snažili vytvořit společnou platformu, abyste um, tuto otázku mohli dále prosazovat. Paní ministrině Ken, my s vámi budeme spolupracovat také na otázce Romů a boje proti anticikánismu. E, někteří lidé si myslí, že stačí tolerance, ale tolerance nestačí. Musíme být proaktivní. Děkuji. Děkuji, paní Bjork. A nyní má slovo paní Enstrom. Thank you so much for Děkuji vám, že jste nás navštívili, paní ministrině Muč a Kahen. Já tu hovořím za skupinu zelených. My pracujeme na přípravu na pařížské konferenci týkající životního prostředí v prosinci COP21 a samozřejmě, že se nám nepodaří překonat všechny ty velké výzvy, které představují klimatické změny, pokud se eh, nezaměříme i na genderovou kvalitu. Vy jste hodně hovořila o genderovém mainstreamingu a má otázka je tedy napojena na klimatické změny a na příslušnou konferenci v Paříži. Co hodla dělat lucemburské předsednictví, učinit ohledně tedy té klimatické nebo environmentální spravedlnosti, co se týče zapojení žen v tak zásadních jednáních na téma klimatických změn. My víme, jak je to důležité, aby se i toto téma objevilo v Paříži. Tam se vytvoří takový právní základ pro eh, tedy další strategie týkající se těch nejchudších. Víme, že se to týká žen zejména i na chodu na jihu. Paní eh, Robinson se hodně eh, zabývá touto věcí, těmito eh, druhy politik, týká se to také řádného přidělování prostředků, financování makroúrovně. Takže bych chtěla vědět, zda to bude i nadále priorita, že tedy i v té závěrečné dohodě v Paříži se objeví to genderové hledisko. Děkuji. A nyní paní Hjuto. Grazie. Io ringrazio le ministre per la loro presentazione, veramente si è... Mm, per... Děkuji. Eh, já chci poděkovat za to nadšení, eh, kterým jste popsali tyto eh, vaše výhledy. Já tu hovořím za skupinu EFDD a pokusím se hovořit stručně. Uh, Jedno z těch témat, které si myslím tu nezaznělo, možná to bylo z nedostatku času, to je otázka eventuálních e, projektů a politiky, kterou by chtělo vaše předsednictví provést ohledně způsobu násilí, porušování lidských práv e, vůči ženám, také ve třetích zemích. Máte v těch plánech vašeho předsednictví nějaký plán nebo nějakou aktivitu ve prospěch tedy obhajoby těchto případů? Mám na mysli násilí, mučení, zneužívání žen. Myslím si, že tady v podstatě eh, panuje takové naprosté ticho a nečinnost, co se týče právě podobných eh, nekalých aktivit. A pak ještě otázka k té směrnici o mateřské dovolené. Uplynulo předsednictví, eh, kdy předsednická země tak nějak jaksi nenaplnila všechna ta očekávání a doufám, že vaše předsednictví bude zodpovědnější a bude více spolupracovat s naším výborem. A já doufám, že se nám podaří tak nějak vtělit tuto otázku do eh, naší společné práce. Ono se o tom hodně hovořilo, ale jak si málo učinilo, takže máte nějaký, nějaké konkrétní plány, abychom mohli opravdu rychle pokročit, aniž bychom zase ztráceli čas Myslím si, že e, evropské matky již nechtějí ztrácet více času a přeji si, aby se něco učinilo s touto směrnicí. Thank you very much. Um, thank you. Paní Mlinár, e, děkuji mnohokrát. E, díky paní ministrině, že jste přišli a že jste nám představili své předsednictví a co máte v plánu. Mám konkrétní otázku o istambulské umluvě. Jak všichni víme, toto je prvně právně závazný e, nástroj vytvořený za účelem boje proti veškerým formám násilí páchaném na ženách a dívkách, včetně domácího násilí. Přijal, přijalo ho všech 47 členů Rady Evropy vstoupila v platnost v roce 2014, ovšem bohužel ke dnešnímu dni toto umluvu ratifikovalo pouze devět členských států EU. Kromě toho, některé země se dokonce posouvají naprosto opačným směrem, jako například Maďarsko, které toto téma ze své parlamentní agendy kompletně škrtlo. E, předchozí předsednictví společně s komisí se zavázali, že budou podporovat všechny členské státy a Evropskou unii jako celek, aby podepsali tuto umluvu. Od vás bychom chtěli vědět, co hodlá v této oblasti dělat nové předsednictví, a to na obou úrovních, tedy na úrovni členských států a na úrovni EU jako celku. Podle článku 218 bod 2 e, smlouvy Rada musí autorizovat zahájení vyjednávání. E, chci se vás proto zeptat, zda máte nějaké plány v této oblasti a jak věci vypadají teď. Díky. Děkuji, paní Milnár. A nyní má slovo paní Blinkevičute. Pirmininkė, děkuji abiem ministrem už išsamų savo pirmininką. Děkuji mnohokrát. Paní předsedkyně, chci poděkovat oběma ministriním za to, že nám představili eh, priority předsednictví. Mám dvě otázky. Podporuji vaše priority týkající se vyvážené participace žen a mužů v hospodářském a politickém rozhodování, ale chci se zeptat na konkrétní opatření, která během svého předsednictví podniknete, abyste zajistili vyšší participaci žen v politice. Chci se zeptat, zda bude vše i nadále založeno na osvědčených postupech, nebo zda předpokládáte i na opatření. Další věc. Řekli jste, že se pokusíte zajistit, že až 40 pracovních míst ve veřejném sektoru budou držet ženy do roku 2019. Chci se zeptat, jakým způsobem toho hodláte docílit a jakým způsobem se eh, jakým způsobem toto zapadá do směrnice, kterou parlament přijal na téma žen v dozorčích radách. Myslíte si, že všechny členské státy tuto směrnici podpoří? Další otázka. Ehm, stejné peníze za stejnou práci pro muže i ženy, to je takový nekonečný příběh. Zatím jsme tuto otázku nevyřešili. Jakým způsobem lze nejlépe dosáhnout rovnosti? Já nevím, možná bude potřeba nějaká směrnice, protože bez takovéto směrnice bude velmi obtížné zajistit rovné platové podmínky. Děkuji a nyní pan Tarabela. Madame ministre, surtout A paní ministrině, eh, obě dvě jste hovořili o svých prioritách. Já už se nechci vracet k istambulské umluvě. Chtěl jsem o tom mluvit, ale už to tady zaznělo. Tento parlament v roce 2010 poprvé, v roce 2015 podruhé Eh, většinou kolegů vyjádřil eh, přání, aby jeden rok byl věnován boji proti násilí páchaném na ženách. Je tady písemné prohlášení. Málo kdy písemné prohlášení dostane takovou většinu hlasů. To je symbolické. Rozhodně by to mělo upoutat pozornost eh, na toto téma. V některých českých státech je to stále tabu. Jistě není možné do priorit dát všechno, proto jsou to priority. Ale to, že eh, boj proti násilí na ženách není mezi vašimi prioritami, vy jste vysvětlila nicméně, že to je každodenní tematikou. Bylo by možné, abyste eh, to trošku zdůraznili na těch pět a půl měsíce, které ještě budete zastávat eh, předsednické místo? Nemusí to být rok 2016, může to být rok 2017, který by byl stanoven rokem boje proti násilí na ženách. Je třeba odstranit toto hroznou věc. Muchas gracias. Děkuji vám. A nyní má slovo paní Kolonska. Dziękuję bardzo Pani Przewodnicząca i obie Panie Ministry. Děkuji Pani Předsedkyně, já bych také ráda poděkovala oběma ministriním za návštěvu a chtěla bych hodně, hodně poděkovat za to, co řekli. Já naprosto souhlasím se vším, co řekli a děkuji, že přikládají rovnosti tak velkou důležitost a že to hodlají prosadit i na jiných ministry, ministerstev. Jsem ráda, že jste hovořili také o romské otázce. To asi málo kdo čekal, ale jsem důležitá, že tomu přikládáte takový význam. V roce 2011 polský parlament vytvořil legislativu právě na téma Romu a také týkající se etnika Sintu. Uznal eh, jejich masakr eh, v Osvětimi a po těchto krocích musíme říci, že ne vždy se tyto skutky připomínají, když eh, dochází k určitým připomínkám, například osvobození osvětimi. A ještě otázka násilí je opravdovým problémem. My bychom měli pomýšlet na otázku uschopnění žen a také přemýšlet o kvótách. Hovořili jsme tu o tom eh, skleněném stropu, jsou tu určité kvóty, nejrůznější aktivity, ale ta situace na úrovni EU ještě není úplně ideální. Pak jsem ráda, že jste hovořili také o náboru žen na pracovní trh, což je vlastně takový první krok pro to, aby ženy vstoupily na pracovní trh a má to také dopad na hodnotu jejich důchodu, těch, které budoucno obdrží. Myslím si, že situace není zdaleka ideální a byla bych ráda, kdybychom se ještě mohli změnit na tu otázku rodičovských dovolených. Myslím si, že také muži by měli mít možnost mít tuto uh, rodičovskou dovolenou, být s dětmi doma. Ono je to totiž důležité pro naši společnost, abychom měli aktivní otce v podstatě také proto, aby se samotné ženy mohly vrátit na pracovní trh. Takže jsem ráda, že jste hovořili nejen o právech žen, ale také o právech mužů, protože je to všechno propojeno a doufám, že se nám podaří opravdu pokročit vpřed v těchto otázkách a ještě jednou děkuji za všechna ta témata, která jste zmínili. Je to naprosto perfektní plán pro nadcházející semestr. Děkuji a nyní paní Moody. Thank you very much. Děkuji mnohokrát. Já bych se ráda připojila k těm, kteří vám, paní ministrině, poděkovali za to, že jste sem dnes přišli. A navážu na většinu toho, co tady zaznělo, co se týká toho stažení směrnice o mateřské dovolené a dopadech tohoto kroku. Samozřejmě Můžeme eh, celé hodiny hovořit o pozici žen na pracovišti, jaké problémy ženy mají s naplněním svého potenciálu, ale víte, o tom budeme konec konců mluvit ještě za deset let, pokud s tím nezačneme něco dělat, abychom se posunuli správným směrem. Zdá se mi, že kdykoliv se něco objeví, co by nás mohlo tím správným směrem posunout, a mohlo by to vyřešit třeba některé problémy, které máme, které řešila ta směrnice o mateřské dovolené, tak najednou se všichni zvedají a odcházejí pryč. A je škoda, že e, podpora v této oblasti opět vymizela. E, ráda bych tedy vás poprosila o vyjádření k tomu, jak si myslíte, že to můžete dostat zpět na pořad jednání. Za další. Vítám to, co jste řekli o přímém řešení otázky romských žen zejména, ale říkám si, zda by eh, jaksi výsledek této práce mohl být eh, obecnější zaměření se na ženy z etnických menšin, protože napříč našimi komunitami ženy trpí dvojí diskriminací, pakliže jsou kromě toho, že jsou ženy, navíc ještě z konkrétního etnika. Vím, že romská populace sebou nese specifické problémy, ale eh, chci se zeptat, zda by na tuto práci pak mohlo navázat něco obecnějšího. Děkuji. Muchas gracias y para... Děkuji a na závěr paní Reiner. Äh, Děkuji vám mnohokrát. Lucemburské předsednictví teprve začalo, ale přesto už teď na začátku července chci poděkovat paní Muč, protože ty přípravné práce pro předsednictví, to je to rozhodující, tady ten fine-tuning s jednotlivými vládami. Chtěla bych se soustředit na eh, zprávu Women and Men Gender Balance on Board, kde jste odvedla již velkou část tohoto fine-tuningu. Myslím si, že zejména v době krize je toto velice důležité. Jsou důležitá témata rovnosti, musí se dále řešit a ráda bych řekla, že včera zrovna odpoledne jsme mluvili s paní Jourovou ve výboru Jury, která se touto otázkou také zabývá a již se objevují možnosti prvních pokroků, takže doufáme, že eh, se věci posunou eh, dál. Nemám žádné otázky, jenom bych vás poprosila o další úzkou spolupráci s námi a doufejme, že se nám podaří všem spolupracovat, protože v Evropském parlamentu jsme už v tomto legislativním období odhlasovali určité zprávy, a je důležité, abychom i téma Women on Board, případně tedy i otázku mužů, posunuli o významný kus cesty vpřed. Děkuji. Muchas gracias. Děkuji, paní Rainer. A nyní tedy na samotný závěr této rozpravy, která byla velice eh, zajímavá a umožnila nám, jak si uh, vyložit na stůl všechny ty otázky, které pro nás ve výboru pro práva žen mají naprosto zásadní význam. Takže bych chtěla opět předat slovo oběma ministrním. Je třeba brát v potaz, že nemáme mnoho času k dispozici, takže pokud byste každá mohla hovořit eh, takových šest minut, já jsem si jistá, že ještě budeme mít možnost se setkávat v tomto našem výboru a tak nějak nadále se těmto otázkám věnovat. Nevím, zda některá z vás si přeje vyloženě být první, takže prosím, paní Muč. Merci, madame. Děkuji, paní předsedkyně. Já eh, děkuji za všechny otázky, které byly velmi zajímavé pro nás, pro obě. Hodně Vystoupení se soustředilo na směrnici o kvotech, kvotách. To je eh, prioritou pro lucemburské předsednictví a já doufám, že se nám podaří vyslat eh, velice silný politický signál. Kdybychom diskutovali s obchodními promyslovými komorami nebo eh, odbory v Lucembursku, tak bychom se dozvěděli, že vlastně se to týká jen uh, Eh, to zajímá málo žen, ale přitom je to velice, velice viditelné. Já bych eh, chtěla potvrdit ten cíl 40 Nemyslím, že eh, teď bychom měli ustupovat, při, připouštět nějaké ústupky od těch 40 maximálně se můžeme soustředit na diskuse o případných výjimkách u některých zemí, které již našly nějaké vnitrostátní eh, řešení a abychom měli jistotu, že se situace na národní úrovni nějak nezhorší. Eh, máme velkou podporu pro text. A musíme zajistit, aby ty poslední země, které ještě vyjádřily výhradu přeskumu, aby se přidali na naši stranu. To je teď naším cílem. A rozhodně nechceme spochybňovat to procento. Jakékoliv takové spochybnění by již spochybnilo i ten, tu dohodu, která již byla částečně dosažena. Uh, uh, hovoříme teď ještě spíše o té doložce flexibility, ale jinak chceme maximálně pokročit vpřed a doufáme, že v říjnu maximálně v prosinci věc na příslušné radě Eh, ministrů uzavřeme. Istanbulská umluva. To eh, také často znělo ve vašich vystoupeních. Ratifikace, jak víte, je v pravomoci jednotlivých členských států. 11 členských států už eh, vyjádřilo svůj souhlas. Naše politické, náš politický signál, který jakožto předsednictví chceme vyslat, je obrátit se na ty ostatní země, včetně Lucemburska, které ještě neratifikovaly umluvu, aby to učinili v nejbližších měsících. To je iniciativa která je spíše v rukou komise. Ale my podporujeme myšlenku roku eh, boje proti násilí eh, na ženách, jako tomu hovořil pan Tarabela. My to podporujeme. I v tomto kontextu chceme vyslat jasný signál ve věci násilí na ženách. Odpovídá to také Istanbulské úmluvě. Máme tento program v rámci našeho tria předsednictví a chceme podpořit eh, mezinárodní kampaně, eh, především kampaň White Rip, eh, která vyzývá zejména muže, aby, se, eh, aby zaujali stanovisko k tomuto násilí. To je velice důležité. A my se můžeme zavázat, že budeme spolu s vámi pracovat, abychom jak istambulskou úmluvu, tak obecně vzato práci v boji proti násilí na ženách potlačili vpřed. Jak eh, zabránit tomu, aby právě ženy byly největší obětí eh, hospodářských krizí? To bych také ráda začlenila do naší diskuse, aby probíhalo stále monitorování, aby bylo možné rozložit eh, obecné statistiky na statistiky podle pohlaví to je také důležité, jak z hlediska ehm, rovnosti nebo stejného platu za stejnou práci, nebo eh, v rámci například eh, penzí a dalších aspektů. To můžeme udělat na ministerstvu, na národní úrovni, ale také na mezinárodní úrovni, abychom si vyměnili příklady osvědčených postupů a podpořili všechny oblasti, které by se měly zapojit do tohoto postupu. Dále mm, mateřská či otcovská dovolená. O tom bude hovořit spíše moje kolegyně eh, v rámci bodu rodičovské dovolené a zapojení mužů do této oblasti. My, mm, lucemburské předsednictví, eh, litujeme že jsme vlastně mohli, museli být bezmocní a nemohli jsme oficiálně ehm, působit hned, kdy začalo naše předsednictví 1. července, ale ujišťují vás, že nám to leží na srdci. A chceme eh, i my spolu s vámi apelovat na komisi, aby komise co nejrychleji předložila nový návrh. Máme pravidelné kontakty s vámi i s příslušnou komisařkou a Chceme zdůraznit tuto otázku práv žen a odpovědnosti otců. Překonat stereotypy ve všech oblastech, ano, to je důležité a to také v oblasti skloubení eh, pracovního a rodinného života. O tom bude hovořit kolegyně. Položili jste také otázku na porušování lidských práv nejenom z hlediska diskriminace žen obecně, ale konkrétně porušování e, práv žen, například zmrzačováním, kamenováním, jiným trýzněním a týráním. Evropští ministři pro rozvojovou spolupráci a humanitární pomoc Eh, by právě měly působit v oblasti women empowerment v příslušných zemích eh, poskytováním třeba mikroúvěrů, poskytováním ochrany eh, ženám v jejich zemích. A také vytvářením projektů rozvojové a humanitární spolupráce ve spolupráci s výbory pro lidská práva v těch příslušných zemích. a prostituce. Jak eh, dospět k evropskému řešení této problematiky? Já souhlasím se společným cílem, který máme parlament a různé členské státy i Rada Evropy. Ale vnitrostátní situace je opravdu velice rozmanitá, velice různorodá. Bilaterální konzultace jsou velmi užitečné. Já jsem hovořila o prostituci ve vztahu eh, k násilí na ženách. A chtěla bych eh, právě to téma prostituce vždy uvádět v kontextu násilí na ženách. Eh, je jeden program, který se provádí v terénu a který je velice důležitý, který se snaží provádět sociální práci v terénu přinášet psychologickou, zdravotní i sociální pomoc. Také sexuální a citová výchova jsou velice důležité eh, již v nízkém věku dětí ve školách. Aby eh, docházelo k přirozenému vzájemnému respektu mezi dívkami a chlapci Eh, aby tady nebyla z jedné strany snaha o dominanci. Jsem si jistá, že jsem mnohé zapomněla, ale vidím, jak čas rychle letí, tak dávám slovo kolegyni. Děkuji. Zvýšení zaměstnanosti žen, ano, to je jednou z priorit a musí to zůstat prioritou pro Evropskou unii, protože vlastně vše souvisí se vším. Hovoříme o zaměstnanosti žen, hovoříme o finanční nezávislosti žen. A jednou z priorit lucemburské vlády bezesporu je bojovat proti chudobě žen a chudobě tím pádem i dětí. Když se zvýší zaměstnanost žen, tak si myslím, že se nám to může podařit. Finanční nezávislost žen, to je velmi důležité. Jak už jsem řekla, vše souvisí se vším. Přístup na trh práce, eh, rodičovská dovolená mužů i žen, otců i matek, to všechno eh, by mělo jít ruku v ruce, aby se usnadnil přístup žen na trh práce. Hovořili jste také o eh, kvalitní péči pro děti v různých institucích. Ano, to je také důležité. Kvalitní um, mateřské školky, aby ženy mohly v klidu jít do práce a nedělat si starosti, co se děje s jejich dětmi během doby, kdy pracují. Kolegyně už hovořila o tom, že mateřská dovolená, ano, v té věci vás podporujeme. V Lucembursku je to 20 týdnů mateřská dovolená a myslíme si, že by eh, chom měli být eh, v této věci na vaší straně, ale nejde jen o tom hovořit o mateřské dovolené. Musíme hovořit i o otcovské, tedy rodičovské dovolené. V Lucembursku právě reformujeme rodičovskou dovolenou. Chceme, aby byla flexibilní. Chceme, aby muži více využívali rodičovskou dovolenou. Doposud je to velmi málo. Chceme tedy flexibilnější systém, aby byl zajímavější i pro muže a jsme si jisti, že mnozí toho mohou využít. To také podpoří rovnost mužů a žen a lepší příležitosti na pracovním trhu. Mateřská dovolená je eh, v Lucembursku v pravomoci ministra práce a eh, věříme, že našemu kolegovi můžeme říct vše, co jsme tady dnes dopoledne slyšeli, aby ministr mm, práce, ministrině eh, pro rovné šance i já, abychom všichni tři přispěli k tomu, že se věci změní právě rodičovská dovolená, mateřská, otcovská dovolená aby takto mohli fungovat. Pokud jde o Rómy, Já myslím, že nestačí zorganizovat den připomínající holokaust romů, ale musí jít i další věci, například eh, školní programy, aby se mladí děti učili historii romů. Historie romů je součástí naší historie. Dnešní mladí jsou zítřejší dospělí. Je důležité, aby to bylo v osnovách škol. A pak, co jsem tady slyšela, pokud jde o ženy eh, pocházející z různých menšin, ano, to se musíme na to dívat trošku šířeji. My eh, říkáme, že je třeba integrovat všechny ženy bez ohledu na jejich náboženské či etnický původ. Všechny je třeba začlenit a samozřejmě eh, důležité je pomoci právě těm částem populace, které nemají přirozeně eh, kulturu rovnosti, aby zacházeli se svými ženami rovnoprávně. To je také jedna z věcí, kterou určitě udělat musíme. Já se dívám, jestli jsem na něco zapomněla. Eh, antidiskriminace. Ano, to je důležité, abychom více pracovali v boji proti diskriminaci. Evropská unie a my všichni eh, máme tady určitou šanci. Místo, abychom viděli všude problém, berme to jako šanci, to, že tady jsou různá náboženství, různá etnika. Považujme to za sílu, nikoli za slabost nebo slabinu. Ehm, rozmanitost, antidiskriminace. Tady bychom rádi toto téma Eh, viděli v té, v té rozmanitosti a dívali se na to, jak třeba sdělovací prostředky nám mohou pomoci, protože strach pochází vlastně vždycky z neznalosti. Bojíme se toho, co neznáme. Když něco neznáme a máme z toho strach, proti tomu můžeme bojovat právě lepší znalostí, aby tento strach neexistoval, aby lidé přijímali rozmanitost, rozmanitost eh, sexuální orientace, náboženství, eh, národností. Ano, to je cílem lucemburského předsednictví. Děkuji. Muchísimas gracias. Eh, vuelvo a, a insistir en, en la necesidad. Děkuji a ještě jednou bych chtěla zdůraznit tu potřebu a nezbytnost, aby tady i v tomto našem výboru jsme spolupracovali v nadcházejících měsících s lucemburským předsednictvím, protože eh, Opravdu je to zřetelné, když je to opravdový závazek a je to potřeba vyřešit ty otázky eh, genderové a myslím si, že nyní tomu tak je. Já tady doufám a přeji vám, abyste měli úspěšný semestr. Ostatně vaše úspěchy budou sdíleny eh, námi všemi. Tímto bych nyní chtěla ukončit zasedání našeho výboru pro práva žen a ještě jednou poděkovat oběma ministrním za výměnu názoru s námi. Děkuji vám. Les recuerdo que ahora continúa. Ještě chci připomenout, že my budeme pokračovat zasedáním koordinátoru.